Dámy a pánové, jako nová předsedkyně výboru Regi Evropského parlamentu mám tu čest přivítat vás na půdě Evropského parlamentu a přivítat zde také prezidenta výboru regionu, pana Michela Lebruna a komisaře pro regionální politiku Johannese Hána. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala komisaři Hánovi za jeho neustálou angažovanost a spolupráci s Evropským parlamentem. I když došlo k neschodám mezi komisí a Evropským parlamentem, on sám vždy byl velice silným a otevřeným partnerem. Upřímně doufáme, že i nadále zůstane propagátorem politiky soudržnosti i ve svých budoucích rolích. Vzhledem k výsledkům evropských voleb v květnu se změnilo složení našeho výboru. A to dramatickým způsobem. Nicméně jsem si jistá, že společně se mnou opětovně přivítáte některé z našich nejzkušenějších poslanců, členů našeho výboru, a popřejete mnoho štěstí v práci našim kolegům novým. Mezi našimi novými kolegy jsou dva bývalí předsedové výboru regionu, konkrétně paní Breso a pan Valkarcel. Nicméně bez ohledu na to, zda jsme dlouholetí nebo úplně noví poslanci Evropského parlamentu, ať už jsme dříve byli v, ve výboru regionu nebo jsme v Bruselu noví, máme jednu věc společnou. Všichni chceme přispívat rozvoji politiky soudržnosti. V době hospodářského zpomalení hraje politika soudržnosti zásadní roli v nastartování hospodářství Evropské unie. Musíme být ambiciozní. Politika soudržnosti musí přinášet své výsledky. Použití osvědčených postupů pak musí řídit její další implementaci. Dnes eh, máme tu čest přivítat Angela Gurriu, předsedu OECD, který k nám promluví o tom, jakým způsobem k nám vzhlížejí a inspirují se od nás další regiony světa a z naší politiky soudržnosti. Dámy a pánové, na výsledky, kterých jsme již dosáhli, můžeme být hrdí. Nicméně nesmíme se spokojit pouze s úspěchy z minulosti. Konkrétně výbor REGI využije veškerá svá parlamentní práva aby získával informace od komise tak, aby se zajistilo, že implementace nové legislativy soudržnosti je prováděna pod řádným dohledem. Častější podávání zpráv výboru REGI je přitom jedním z klíčových bodů, které europoslanci zmínili na nedávném slyšení nového, nové navržené komisařky pro regionální politiku paní Krecu. Toto téma bude i nadále na seznamu našich priorit. Komise proto může očekávat, že výbor REGI bude žádat, aby se zodpovídala z včasné a efektivní implementace politiky soudržnosti. Členské státy pak budeme vyzývat k tomu, aby řádně implementovali a kontrolovali implementaci přímo v terénu. Budeme žádat od komise vysvětlení že implementace bude pomalá a budeme pořádat slyšení, aby poslanci Evropského parlamentu byli řádně informováni od relevantních stran. Naši občané musí vnímat výsledky. Musíme spolupracovat tou svou rolí, tak jak ji každý máme stanoveno, tak abychom zajistili, že občany Evropy nesklameme. Děkuji vám za pozornost. A teď předám slovo panu Lebrunovi, prezidentu výboru regionů. Madame la présidente de la commission Regi, Vážená paní předsedkyně výboru Regi, paní Michailová, vážený pane místopředsedo Evropského parlamentu, drahý Hamon Luisi, vážený pane komisaři Johane Sehane, vážený generální tajemníku OCDE, Dámy a pánové, já jsem skutečně nesmírně rád. Nesmírně potěšen, že toto naše úvodní setkání Open Days, že se opětovně, opětovně odehrává zde v hemisíklu Evropského parlamentu a rád bych poděkoval ještě jednou za toto přijetí. Naše dnešní setkání neznamená pouze pokračování určité dobře tablované tradice mezi našimi institucemi, ale zároveň probíhá v tomto období, kdy rovněž probíhají již slyšení designovaných komisařů, končí tento proces, dále je to nová legislatura, která byla zahájena a nový institucionální rámec. Samozřejmě, že víme, že se probíhají právě v tomto období slyšení komisařů a právě proto bych rád poděkoval panu Ramonovi i paní Michailové. Ještě jednou bych rád poděkoval za zorganizování tohoto společného setkání vašeho výboru Regi a výboru Koter, našich dvou institucí. Vážený pane komisaři, drahý Hanesi, vy jakožto komisář, který jste zodpovědný za regionální politiku, byste nejenom opravdu zásadním způsobem ovlivnil tuto politiku, ale zároveň i právě to, jak jsme se propojili i nyní již po 12. s naší veřejností a naše, našimi organizacemi. Naše struktury, naše systémy řízení, zprávy zaznamenaly obrovské, obrovské změny v poslední období a to i v oblasti regionální politiky. Vy jste vedl tuto politiku politikou a stala se z ní skutečná politika investování, která zdůrazňuje výsledky a je propojená více než kdy v minulosti s novou zprávou a řízením na ekonomické úrovni VU a zároveň s dlouhodobou strategií Evropa 2020. Dnes? Ano, eh, eh, zde máme konkrétní, konkrétní výsledky, které vytváří nebo které jsou základem i právě našich otevřených dní, představuje to přidanou hodnotu v oblasti financování v Evropské unii, pokud jde o naše města, pokud jde o naše regiony. My samozřejmě ten, ten společný růst v rámci inteligentních investic pro naše lidi, toto, toto je naše hlavní moto, toto je naše odpovědnost pro období, které nás čeká eh, v následujícím programaci období 2014-2020. Já si myslím, že hovořím za nás, za všechny, všechny účastníky, když vám poděkuji, pane komisaři, když řeknu děkuji, milí Johannesi, děkuji vám za všechna ta léta po boku našich regionů, za vaši angažovanost, za to, že se nám naslouchal, za to, že se naslouchal našim problémům. Vážený pane Gorio, generální tajemníku OECD, rád bych vyjádřil obrovské potěšení to, že, z toho, že jste dneska mezi námi na tomto zasedání. Já myslím, že se nemýlím, když vám řeknu, že Evropský Evropská komise i výbor regionů sdílejí stejnou analýzu mm, stávající situace. Inteligentní investice, veřejné investice, to je zásadní. Když chceme reagovat na to, jak naše ekonomika a pracovní trhy mohou opětovně nalézt cestu růstu a zároveň posílit naši odolnost. Rád bych poděkoval. Rád bych poděkoval za to, že jste rovněž obrátil naši pozornost na tyto otevřené dny, otevřené dveří a že se podíváme vlastně e, i na, tu, na dokument, který připravila OECD pro rok 2014 a zároveň informaci o regionálním stavu, která je součástí dalšího oficiálního dokumentu a zároveň bych rád poděkovala za memorandum, které jsme podepsali vy za OECD, já za výbor regionu a snažíme se tím posílit eh, naši spolupráci, o které bych rád řekl, že již v minulosti byla velice účinná a efektivní. Rád bych využil této příležitosti, dámy a pánové, abych řekl následující věc. Program následující několika dní je výsledkem příspěvku asi 200 různých regionů, měst, eh, více než 30, 30 ehm, zemí, 11 generálních ředitelství Evropské komise a různých sítí, združení na evropské úrovni mnoho našich partnerů je zde v dneska zastoupeno na našem setkání. Vám všem bych rád poděkoval ještě jednou za vaši ohromnou podporu. A zároveň úplně na závěr bych velice rád speciálně poděkoval s voleným zástupcům na lokální, místní, regionální úrovni. Milí kolegové, milé kolegyně, výbor regionu je zároveň vaší instituce a velice aktivně se podílí, snaží se poskytovat poradenství na evropské úrovni u všech od otázky, které se týkají lokální úrovni, evropské úrovně. My se snažíme opravdu naslouchat, naslouchat vašim hlasům, vašim problémům zde u nás na evropské úrovni. Snažíme se bránit zásadu subsidiarity a zároveň zprávy a řízení na několika úrovní, když um, studujeme evropskou strategii naše role je nesmírně důležitá v tomto neustále se měnícím období. Máme zde novou legislaturu na celoevropské úrovni. Dochází k mnoha, k mnoha změnám, které se, kterých se budou týkat rozpravy následujících měsíců. Prosím, abyste si byli jistí tím, že my opravdu velice důsledně budeme všechno analyzovat a že budeme naslouchat vašemu hlasu tak, aby vaše obavy a vaše připomínky byly vzaty v potaz. A zároveň vám chci slíbit, že budeme v kontaktu s naším výborem regionu, a nejenom v průběhu těchto dní otevřených dveří, dámy a pánové. Úplně na závěr bych vám rád popřál velice plodné dny otevřených dveří a Nyní dávám slovo drahému Ramonu Luisovi, který bude dalším řečníkem. Vy jste nejlépe, nejle, tou nejlepší osobou, která je bývalým předsedou výboru regionu a stávající místopředsedou Evropského parlamentu. Vy opravdu nejvíce dokážete ocenit Um, uznání regionu a měst v evropském projektu a my skutečně netrpělivě očekáváme vaše názory. My noví poslanci Evropského parlamentu rádi vy zastupujete právě tento nový parlament dneska na našem dnešním setkání. Děkuji vám. Děkuji. A e, teď je mi velkým potěšením e, předat slovo Ramonu Lísovi Valkarcelovi Siso, který přednese svůj projev z pozice místo předsedy Evropského parlamentu. Máte slovo. Stimala prezidenta de la Comisión Regi, señora Michailovic. Děkuji vám. E, vážená paní předsedkyně výboru Regi, drahý Micheli, pane Gurio, pane komisaři, vážení kolegové, dámy a pánové, milí přátelé. Asi to bude znít jako kliše, ale rád bych řekl velmi upřímně, že mi je velkou ctí zde být na zahajovací ceremonii toho, čemu říkáme Dny otevřených dveří – a že se mohu setkat s tolika starými známými tvářemi. Byl jsem ve výboru regionu více než 20 let. Ještě před několika měsíci jsem byl eh, prezidentem této instituce a velmi dobře tu instituci znám. Vím, jak hájí zájmy regionu a občanů napříč Evropou. Dny otevřených dveří jsou skvělou příležitostí k tomu, abychom demonstrovali tyto své zkušenosti abychom zhodnotili dopad politiky soudržnosti na našem území. A kromě toho jsou také ideálním způsobem spolupráce. Tak, abychom viděli, jakým způsobem se projekty Evropské unie adaptují vůči tomu, co potřebují naši občané v terénu. Spolupráce mezi našimi institucemi byla vždy velmi důležitá. Dohoda podepsaná v únoru, je pak naprosto přirozeným završením této spolupráce, protože dokládá důležitost subsidiarity a víceúrovňového řízení, což jsou oba principy naprosto zásadní pro implementaci našich kompetencí. Tento meziinstitucionální dialog rovněž reflektuje zájem obou našich institucí na splnění závazků sociální hospodářské soudržnosti a teritoriální soudržnosti, což jsou všechno pilíře Evropské unie. Vztah mezi výborem regionu a Evropským parlamentem se do budoucna jistě ještě zintenzivní. A tím budeme moci ještě navýšit synergie mezi našimi vzájemnými eh, aktivitami, mezi našimi stanoviskami a zprávami a tím pádem i evropská legislativa bude lépe přizpůsobena potřebám těm samozprávám, které jsou nejblíže právě našim občanům. Není pochyb o tom, že ve své nové pozici zde v Evropském parlamentu budu zodpovědný právě za další zúžení vztahu mezi našimi institucemi. Dámy a pánové, eh, komisaři Háne, drahý Johannesi, ještě jednou bych vám rád poděkoval za skvěle odvedenou práci v pozici komisaře pro regionální politiku za poslední léta. Byl jste skvělým spojencem a velkým zastáncem soudržnosti ve všech regionech a napříč všemi městy Evropy. A to i v době, kdy mnoho lidí pochybovalo o výsledcích právě regionální politiky, když se podívali na ty velmi nízké hodnoty, ke kterým došlo vzhledem ke krizi. Nová politika soudržnosti se tak implementuje v době, kdy Evropská unie začíná opět vykazovat hospodářský růst. Nicméně tento růst nezabraňuje meziregionálním disparitám které se nadále prohrubují, prohlubují, jak vidíme v nejnovější zprávě o hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti. A proto je důležité prohloubit teritoriální aspekt evropské politiky. Je zásadní, abychom spolupracovali všichni dohromady a vytvořili regionální politiku, která bude přizpůsobitelná specifikům všech našich teritorií. Regionální politika totiž je ten nejlepší nástroj, který Evropská unie má, aby se posouvala směrem ke konsolidaci našeho hospodářského růstu, hospodářské obnovy a tvorby pracovních míst. Nová politika soudržnosti se bude zaměřovat na obnovitelné zdroje energie a malé a střední firmy. A budeme rovněž prosazovat inovace. Jsou to oblasti, které představují nová pracovní místa, například takzvaná zelená pracovní místa. Budeme potřebovat nové kvalifikované pracovní síly, například v sektoru informačních technologií, a při prosazování nového modelu růstu, který je udržitelný a i inkluzivní. Pan prezident Lebrun eh, má ve svém mandátu velice důležitý úkol a to vytvářet nová pracovní místa, zejména v oblasti boje s nezaměstnaností mladých. Je to společný cíl, kterého musíme všichni dosáhnout. Musíme bojovat bok po boku tak, aby občané nabili dojmu, že Evropa jim je na blízku. Proto musíme implementovat evropský investiční plán, který bude takovýto růst stimulovat. Rád bych řekl, že asi neexistuje lepší politika, jak tohoto dosáhnout, než politika soudržnosti. Nicméně dělám si určité obavy o to, že eh, i v Evropě máme určité překážky místnímu rozvoji, a to jak na regionální, tak na státní úrovni, a to z mnoha různých důvodů. Musíme aplikovat veškerou flexibilitu, kterou máme v Paktu růstu a stability, tak, aby investice ze strukturálních fondů nebyly zbytečně opožďovány. A to jak v parlamentu, tak ve výboru regionů. Chceme z deficitního cíle odpočítávat eh, státní spolufinancování v případně politiky soudržnosti. Italské předsednictví rady si právě toto téma stanovilo jako jednu ze svých priorit. Doufejme, že se nám prvních výsledků podaří dosáhnout již před koncem tohoto roku. Každopádně místní a regionální samozprávy vědí, že se mohou na Evropský parlament spolehnout, co by na svého spojence. Dále si pak děláme obavy o to, jakým způsobem se řeší prodlevy v platbách na politiku soudržnosti. Ke konci loňského roku byl objem nesplacených účtů ze strany evropského rozpočtu ve výši zhruba 23 miliard euro. Jsou to zatím neprovedené platby, které ale generují celou řadu problémů, a to zejména v těch regionech, které jsou markantně zasaženy recesí. Platby se spožďují často. A velmi často i nad rámec té 60-denní lhůty, kterou máme. To je problém, který musíme naléhavě vyřešit společně s radou a s komisí. Dámy a pánové, rád bych, aby naše regiony mohly hájit svou pozici i v hlavních městech jednotlivých států. Jsou zapotřebí investice, tak abychom se co nejrychleji mohli rozvíjet. Pro monitorování eh, blahobytu našich regionů nesmíme používat pouze HDP, musíme používat i další indikátory, které lépe reflektují realitu a blahobyt našich občanů. Eh, v tomto ohledu bych rád využil tuto příležitost k tomu, abych ocenil skvělou práci, kterou odvádí OECD eh, jej, jejíž pan generální tajemník ehm, zde laskavě přísedí a který nás jistě bude lépe informovat o tom, jaká je realita přímo v terénu. Přeji vám mnoho úspěchů při dnech otevřených dveří. Děkuji. Thank you, Mr. Valkersel. Děkujeme, pane Valkersel. A nyní je mým potěšením dát slovo komisáři pro regionální politiku, Pane komisaři Johannes Hansi, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážený generální tajemníku, vážený místo předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, milí přátelé, přátelé regionální politiky, že to tak mohu říci. Rád bych vás přivítal všechny na dnešním setkání, především letos na těchto neotevřených dveří, protože pro mě pro mě je to opravdu nesmírně důležitý okamžik. V podstatě jsou to moje poslední dny otevřených dveří, jakožto komisáře zodpovědného za regionální politiku. Já si pamatuju velice dobře poprvé, když jsem se jí zúčastnila v roce 2010 proběhly v období, kdy krize začínala v Evropské unii, v Evropě. Bylo to po zveřejnění páté kohezní zprávy na začátku určitého reflexního procesu týkající se budoucnosti naší politiky. A už tenkrát bylo jasné, že regionální politika nemůže pokračovat um, v takzvaném módu business as usual a já jsem tenkrát identifikovala tři klíčové aspekty, prvky kohezní politiky. Jednak je to koncentrace, dále výsledky a kondicionalita. V roce 2010 provládalo mnoho skepticismu ohledně přidané hodnoty kohezní politiky a nejlepší reakcí na tuto kritiku byla reforma. Reforma, která by transformovala tuto politiku na skutečný strategický investiční nástroj pro regiony, která by přispívala k dosažení evropských cílů. Jelikož se blížím ke konci mého mandátu komisaře regionální politiky, neskrývám opravdu veliké potěšení, velikou hrdost. Cítím se jako otec, který se dívá na dospívající dítě. Ano, protože posledních pět let jsme skutečně měli zreformovanou kohezní politiku, která je strategičtější, zacílenější a zaměřená na výsledky. Poskytuje správný rámec pro efektivní investice v našich regionech a zároveň je příspěvkem k dosažení cílů stanovených strategií strategii EU 2020. Výsledkem této reformy je i změna určitého uvažování o této politice. Již se na ní nedíváme jakožto pouze na finanční prostředky, které rozdělujeme. Ta investiční filozofie je v současné době velice dobře chápána. A není to pouze proto, že jsme změnili název této politiky na evropské také na Evropský strukturální a investiční fond, ale je to i v důsledku reformy, která zdůrazňuje strategii před eh, samotnými projekty. Na začátku dalšího období 2014-2020 mohu říci, že je to velice kritické období, protože připravujeme vhodné podmínky pro využívání finančních prostředků. Jednání probíhají v tomto období, snažíme se finalizovat programovací období Evropská komise přijala 16. V, současné, v současném v tomto týdnu pravděpodobně přijmeme další. Finsko. Do konce tohoto týdne bychom měli dokončit 17 partnerských dohod, které korespondují z více než 311 miliardy eur, což je asi 70 celkového rozpočtu ESIF. Zároveň jsme obdrželi téměř všechny operační programy, ovšem prozatím jsme přijali pouze sedm. To samozřejmě ještě není konec našeho úsilí, čeká nás ještě hodně práce, než zahájíme investování do jednotlivých projektů a do reálné ekonomiky. Však ještě jednou bych řekl, že bychom neměli obětovat kvalitu mm, na oltáře rychlosti těchto projektů, protože jde o programovací období dalších sedmi let a když vezmeme v potaz eh, opravdu, mm, jak to probíhalo, tak v podstatě můžeme hovořit o celém desetiletí. Pokud je o analýzu partnerských dohod, operačních programů, tu první analýzu, a myslím, že je velice pozitivní eh, s, mm, ohledně přetahování reformy do praxe, je například jasné, že zde máme alespoň 125 miliard eur k dispozici, které budou alokovány pro podporu biznesu, výzkumu, inovací, technologií, ICT a nízkouhlíkové ekonomiky. To představuje navýšení o více než 20 ve srovnání s předchozím období a zároveň eh, to jde ruku v ruce s snižováním podpory eh, ve stejném rozsahu v oblasti infrastruktur. Samozřejmě, že my podporujeme infrastrukturní rozvoj i nadále ve většině členských států. V podstatě jediný rozdíl je v tom, že, se, že je to více zaměřené, že tam máme lepší strategii při jednotlivých projektech, tak abychom přispěli k inteligentnímu, udržitelnému růstu. Protože samozřejmě, že musíme využít udržitelné viditelné možnosti biznisu, pracovních příležitostí v regionech, abychom reagovali na problém úniku mozku. Lidé prostě přestanou nám utíkat z jednotlivých regionů, pokud tam budou pracovní příležitosti. A to znamená, že my skutečně chceme, aby to spíše byla jakási cirkulace eh, vědomostí a poznatků Dále jsou to finanční nástroje, které eh, znamenají obrovský, obrovskou změnu. Vidíme zde desetinásobné navýšení ve srovnání s obdobím 2007-2013. Na konci roku 2012 kohezní politika měla k dispozici 12,6 miliard eur, které přetavila do jednotlivých finančních nástrojů v 25 členských státech. V předchozím programovacím období to byla pouze 1 miliarda očekáváme, že pro programaci období 2014-2020 budeme mít eh, více než dvojnásobek této částky a dosáhneme možná 30, mm, možná dokonce i 40 miliard eur. Samozřejmě, že jsou zde i specifická opatření pro podporu zaměstnanosti, zlepšení mm, kvalifikací našich lidí, snížení chudoby. Na základě našich analýz asi 100 miliard eur bychom měli být dispozici pro investování do našich lidí v tomto novém období na základě přístupu, který se snaží sladit kvalifikace s pracovním trhem. Je zde program pro toto nové období, snažíme se o integrovaný přístup, který bude propojovat různé politiky, fondy a různé priority. Budeme mít 88 takových různorodých programů v 16 zemích. Obzvláště mě dává naději ta výše alokací e, do nízkouhlíkové ekonomiky. Je to jedna ze čtyř oblastí, e, kam se tematicky zaměřujeme. A na základě e, toho budou ty minimální alokace činit eh, asi 23 miliard euro. Nicméně eh, energetická efektivita a používání obnovitelných zdrojů se stávají stále významnějším faktorem v současném klimatu. Dovolte, abych připomněl jedno poměrně impozantní číslo. Pokud bychom e, je, ročně v Evropě uspořili 1% energetických výdajů, tak bychom mohli snížit import plynu o 2,6% ročně. A jistě víte, co by to znamenalo, když vezmeme v úvahu stávající politickou krizi, e, kde je tím klíčovým e, výrazem Ukrajina. Výsledkem může být alokace 38 miliard euro v členských státech eh, pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, která bude odolávat změnám prostředí. A to právě na základě těch zmíněných 16, respektive 17 partnerských dohod eh, s celkem 28. Je to téměř dvojnásobek to, eh, čeho se nám podařilo dosáhnout v období 2007 až 2013, pokud je tady o spolufinancování a soukromé investice. Ještě to poroste, ale nesmíme se nechat unést. Ačkoliv jsou eh, tyto výsledky velice povzbuzující, tak eh, stále nejsou více než proklamacemi na papíře. Jde hlavně o to, abychom přistoupili k implementaci programů a započali investice do projektů, které se promítnou z teorie do praxe. Milí přátelé, dovolte, abych se s vámi podělil o své úvahy o hledně některých významných úkolů do budoucnosti. Jak jistě víte, politika soudržnosti do velké míry závisí na hospodářském prostředí, v rámci něhož se realizuje. A z tohoto důvodu právě jsme eh, vytvořili spojení mezi tou novou politikou soudržnosti a ekonomickým řízením a souvisejícím procesem v rámci evropského semestru. Nicméně, eh, zatím eh, jsme nevymysleli, jak toto spojení bude fungovat. A zatím převládá názor, že politika soudržnosti eh, má jaksi podporovat financování eh, států, které neplní své povinnosti v rámci evropského semestru. Evropská politika soudržnosti může Eh, působit eh, jako ten model cukru a byče. A konec konců Evropský strukturální investiční fond eh, kterým disponují členské státy, může na pomoci plnit jejich závazky v rámci evropského semestru. Politika soudržnosti mm, umožňuje dokončení toho procesu ekonomického řízení, kam patří fiskální konsolidace, strukturální reformy a investice. Samozřejmě musí spolupracovat všichni zainteresovaní na místní a regionální úrovni. Není to tolik o penězích, ale o tom, jak eh, lokálně aplikovat eh, patřičné struktury a učinit je funkčními. Jde o to, aby se zjednodušila pravidla a aby se vybudovalo efektivní partnerství na všech úrovních. To je další aspekt eh, a také možnost vytváření prostředí důvěry, prostředí, které bude atraktivní pro přímé investice. Je tady další důležitý problém, který je potřeba vyřešit, pokud jde o bezprostřední budoucnost. A již se uh, o tom zmínili někteří z předchozích řečníků. Jak jistě víte, existuje uh, taková mezera uh, mezi ročními závazky a ročními platbami v rámci rozpočtu EU. Bohužel Eh, tento rozdíl nebo tato mezera se každoročně rozšiřuje a výsledkem je, že máme problémy plnit své závazky. Myslím si, že jsme se dostali do období, kde ta vlastní implementace projektů v terénu právě je negativně ovlivněna tímto nedostatkem likvidity. A členské státy eh, musí Eh, vyrovnat ten rozdíl mezi svými politickými závazky a rozhodnutími ohledně rozpočtu. Nemohou od nás očekávat, že my jen tak budeme poskytovat nadále potřebné zdroje. Takže já bych rád, abyste využili svých politických eh, schopností a abyste zajistili, aby ty prostředky, které poskytuje čl- eh, rozpočet skutečně sloužil lidem, ne úředníkům. Protože téměř 6% celkového rozpočtu EU eh, je používán na administrativní náklady všech institucí EU. Více než 90% tohoto rozpočtu plyne zpět do členských států a pouze malý podíl eh, se používá na výdaje mimo EU. Takže my chceme, abychom disponovali adekvátním rozpočtem, který bude skutečně napomáhat tomu, abychom plnili své závazky a abychom eh, dostali svým závazkům vůči konečným příjemcům. A já bych rád, abyste toto měli na paměti a abyste se o to zasazovali. Dámy a pánové, v rámci svého mandátu eh, jsem se věnoval nejenom politice soudržnosti, ale i dalším oblastem, kde je zapojení občanů skutečně nezbytné. Jsem přesvědčen, že bez zapojení měst a regionů bychom nedosáhli cílů Evropa 22. Bez měst nebude možné vyjít vítězně z té krize a udržet se na té nové úrovni. Na konci své funkce komisaře mohu konstatovat, že jsme učinili značný pokrok. Politika soudržnosti má nyní silný městský rozměr, ovšem nesmíme to vnímat tak, jako by to byl uh, rozdíl um, mezi městy a venkovským prostředím. Naopak musí tady panovat spolupráce mezi městem a venkovem. Nejde tady o oddělené zóny. Naopak ty prostory se navzájem překrývají. A nám jde o to, aby to lidé takto vnímali. Ta skutečnost, že je tady ten nový urbán nebo urbanistický uh, rozměr, znamená, že peníze budou sloužit všem a zároveň ty prostředky uh, alokované pro rozvoj měst činí 60 miliard, což je dvojnásobek minimálního požadavku 5%. Nicméně veřejné konzultace ukázaly, že je nám zapotřebí většího zapojení měst do politického procesu EU. Analýza konzultací bude zveřejněná na konci roku a já chci, abychom zachovali tady tu hybnost a aby se ten proces rozvíjel dál. Milí přátelé, Den otevřených dveří je skvělou příležitostí ukázat, jak je nezbytné sdílené řízení. A myslím si, že eh, se nám podařilo posílit vztah nejen mezi Evropskou komisí a členskými státy, ale co je ještě více důležité mezi národními, regionální a místními úřady a občany, tento inkluzivní přístup a partnerství, no, princip partnerství e, právě je příčinou toho úspěchu politiky soudržnosti. Vím velice dobře, že některé z našich nejlepších projektů a některé z našich vysoce účinných, účinně fungujících sítí právě e, mají původ v těchto setkáních e, otevřených dveří. Musíme právě z těchto důvodů si dát pozor na to, aby evropská politika soudržnosti nadále přispívala našim společným evropským cílům. Některé z našich společných cílů, jako například Evropa 22, jsou evidentní, nicméně je tady řada dalších. Například strukturální fondy byly mobilizovány tak, aby napomohly eh, podpory, podpořit veřejné investice, eh, které by jinak eh, způsobily kolaps veřejných rozpočtů. A jak už jsem zmínil, jde o to, abychom také napomohli řešit eh, naše problémy s energetickou závislostí. Tato reforma eh, učinila politiku soudržnosti nástrojem, který je skutečně schopen vyrovnat se s jakýmikoliv problémy, které by se mohly eh, objevit do toho roku 2020. Já se loučím a rád bych ze srdce poděkoval všem svým kolegům z Evropského parlamentu a výboru regionů. Paní Danta Hybnerová, předchozí předsedkyně výboru Regi Evropského parlamentu a pan Valkarel, předseda, bývalý předseda výboru regionů, v této reformě sehráli klíčovou úlohu. Také bych rád ocenil pana Angela Hueru za vynikající spolupráci, kterou jsme po ta léta měli s OECD. A také bych rád poděkoval všem, z nich mnohé tady vidím. Děkuji za možnost spolupracovat během těch posledních eh, pět let během svých návštěv do regionu. Vy jste byli těmi, kteří eh, stáli za tou aktivitou eh, přímo v terénu. Ačkoliv nyní eh, má funkce poněkud odlišná, tak eh, regionální politika je stále blízká mému srdci. Já bych rád, abyste nadále eh, ve stejném duchu spolupracovali s mojí následovnicí Korin Gretovou. Chtěl bych, abyste soustředili na finalizaci svých programových dokumentů. Jak už jsem řekl, neměli bychom položit eh, kvalitu na oltář rychlosti. Měli byste plně využít příležitostí, eh, které navr- eh, nabízí nová politika soudržnosti a abyste zajistili investice do svých regionů. Myslím si, že je potřeba zajistit změnu, trvalou změnu života lidí. Nyní nastal čas, aby se přešlo od slov k činům. Přeji vám, abyste eh, si odnesli mnohé z tohoto dne otevřených dveří. Děkuji velice. You, Děkujeme vám, pane komisaři. Teď dáme slovo panu Jose Angelu Gurriovi, generálnímu tajemníkovi OECD. Prosím. Madame Mihailova, eh, Uh, Vážená paní předsedkyně Mihajlova, pane Lebrune, pane Valkalsedej, komisaři Háne, milí Johannesi, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové, kolegové, přátelé. Velmi rád k vám přicházím na úvodnu otevřených dveří roku 2014. S Evropskou komisí a výborem regionu již dlouhá léta spolupracujeme. Budeme spolupracovat samozřejmě i nadále a budeme prosazovat efektivní rozvoj regionu. Teprve před několika málo eh, hodinami, jak už říkal pan Lebrun, jsme podepsali memorandum o porozumění s výborem regionů, kde eh, oceňujeme naši práci v minulosti a vytváříme jasné závazky co do eh, ještě užší spolupráce do budoucna. Letošní dny otevřených dveří združují inteligentní investice pro naše regiony. Šest let po začátku krize evropští občané správně žádají vyšší růst, více pracovních míst, lepší kvalitu života, zelenější budoucnost. Seznam požadavků je dlouhý, možná až příliš dlouhý vzhledem k tomu, jak málo prostředků na něj máme. A právě proto bude tak důležitá eh, jejich strategická investice do těch nejzásadnějších oblastí, tak abychom se posunuli na té cestě za plněním požadavku našich občanů. Některé členské státy jsou přitom zodpovědné za velkou většinu eh, těchto investic. V roce 2012 to bylo 72% toho 1,2 bilionu ve veřejných investicích. Tlak na veřejné rozpočty, na podporování eh, oblasti zaměstnanosti, zdravotnictví a dalších slouží Eh, v posledních letech jako ta přizpůsobivá proměna v té rovnici. Mezi lety 2007 a 2012 objem eh, subnárodních investic eh, napříč OECD se snížil o 4 dnes eh, bych rád eh, vypíchl několik oblastí politiky a nástrojů řízení, které vyvíjíme, abychom řešili, jak kdy a, já, eh, jak kdy a kde budou mít investice do budoucna největší vliv. A právě proto jsme se zaměřili v těch dvou publikacích, které dnes vydáváme právě na tuto oblast. Je to regionální výhled OECD za rok 2014 a e, dokument How's Life in Your Region, jak se žije ve vašem regionu. V tomto dokumentu přistupujeme k celé věci z regionálního hlediska. Například z hlediska Sardinie nebo severu Nizozemska nebo z hlediska Newcastle nebo Jižního Dánska Říma, Itálie, státu Morelos v Mexiku a nebo z hlediska amerického partnerství pro udržitelné komunity v USA. To je několik málo příkladů toho velice cíleného regionálního přístupu co do blahobytu a toho, jak se žije v jednotlivých oblastech světa. Uvědomujeme si jasně, že to, co je důležité pro naši společnost, jde daleko nad rámec HDP a HDP na hlavu. Jde o vyvíjení lepší politiky a nelze pouze přitom sledovat v vozovkách otáčkoměr. Je potřeba sledovat celou širokou škálu indikátorů, které jsou důležité pro blahobyt. Eh, v OECD jsme si vytvořili eh, takový panel indikátorů blahobytu. Máme index lepšího života, ten byl spuštěn v roce 2011 a teď jsme udělali ještě další krok a zaměřujeme se na regiony, protože většina faktorů, které ovlivní každodenní život našich občanů, jsou určovány právě na úrovni místní. E, rád bych vás požádal, podívejte se na naši interaktivní stránku, jak se žije ve vašem regionu. Tam si můžete porovnat všech těch 362 regionů v 34 30, ve více než 30 zemích a můžete se podívat, jak se kde žije. Můžete se podívat například, jak je na tom Toskánsko vzhledem k Texasu eh, v oblasti zdravotnictví, a nebo jak je na tom eh, Sasko vůči Kansasu, když hovoříme o nezaměstnanosti. Soustředíme se na příležitosti, možnost zaměstnání, zdravotnictví, čisté životní prostředí, bezpečnost. To jsou všechno faktory, které jsou stejně důležité, pakliže hovoříme o celkovém blahobytu. A mnoho těchto faktorů do značné míry závisí na tom, kde žijete, protože národní průměry nám velice často o těchto věcech říkají velice málo. Eh, ta zpráva zdůrazňuje, že je potřeba lépe pochopit, jak se veřejné investice promítají v pracovních místech a rovných příležitostech pro občany, tak, aby se zvyšoval blahobyt všech. Velice často měříme jen věci, které lze snadno spočítat, například počet lůžek v nemocnicích. To je velmi objektivní přístup, je to ověřitelný indikátor, ale nic nám to neřekne o tom, zda jsou lidé zdraví nebo ne. Eh, tím, že se zaměříme na výsledky, podpoříme synergie mezi jednotlivými aspekty blahobytu a umožníme tím další myšlenkový proces na poli politiky můžeme přemýšlet o tom, kde budou investice mít největší dopad, kde mohou sloužit několika oblastem najednou. Například ozelenění infrastruktury eh, nemusí mít pouze environmentální výhody, ale může přispívat také vytváření nových pracovních míst a nebo rozvoji určitého druhu technologií. Eh, jak budou městská centra růst? Cílené investice budou nadále stejně ne více důležité. Dvě, 23 lidí v OECD žijí ve městech. Eh, pakliže si města definujeme jako eh, lidské osady, místa lidské činnosti, spíše než jako jakési administrativní sektory, tak ten svět najednou vypadá úplně jinak. A proto OECD vypracovává metropolitní databázi, která mapuje téměř 12 městských oblastí na základě společné definice a společné metodiky mimo jiné včetně velkého objemu dat pro nějakých 275 největších měst na světě kde mimo jiné žije polovina populace zemí OECD. Takže zmapováno je to opravdu důkladně. A proto ta doporučení, která vytváříme na základě těchto zpráv pro účely politiky, jsou eh, opravdu významná. Tento nový přístup nám umožňuje proskoumat různá propojení mezi městskými a venkovskými oblastmi. Například venkovské oblasti jsou rezidenční u malých a středních měst, stejně jako u velkých měst a e, to samé můžeme říci i o městech, která mohou být, mít e, vliv růstový vliv na lokality vzdálené třeba 200 kilometrů. Takže musíme se podívat na to, čemu bychom mohli říkat hospodářská spádová oblast nebo oblast vlivu eh, daného města. Jsou to všechno faktory, které spochybňují rozdělení město-venkov a zdůrazňují jiné přístupy, například v oblasti řízení napříč eh, touto, touto hranicí. Společně s Evropskou komisí vypracováváme analýzy a doporučení pro partnerství venkov-venkov, venkov-město za účelem dalšího vývoje. Města generují produktivitu, ale samozřejmě sebou nesou i náklady. Ehm, stejně tak jako platy bývají ve městech vyšší, bývají tam vyšší i ceny. Nicméně pak zde máme určité nemonetární náklady, například znečištění vzduchu, eh, hlučnost, eh, náklady na eh, dojíždění do práce, co všechno organizuje, pardon, ovlivňuje blahobyt občanů. A dobře zorganizované město jim může v této věci ulehčit. Například lépe organizovaná doprava zkracuje dobu cestování, zlepšuje kvalitu veřejné dopravy a snižuje emise CO2 a rozšiřuje také nabídku pracovních míst, která jsou dostupná všem občanům. E, bohužel většina našich měst e, jaksi selhává při využívání těchto, těchto, těchto výhod. Velké městské regiony velmi často si konkurují a nespolupracují. Máme tak velmi fragmentovaný městský prostor, který neguje mnohé z potenciálních výhod z empirických důkazů vidíme, že překonání fragmentace městských oblastí můžeme dosáhnout lepších hospodářských a environmentálních výkonů a i větší spokojenosti občanů. A teď, jak investovat? Jedna z hlavních výzev na uh, místní úrovni EU je zkrátka obrovský počet těch subnárodních samozpráv, což je v dnešní době více než 90 tisíc. Mnoho z nich funguje už velmi dlouho, byly vytvořeny v naprosto jiném světě, například ty, ty slavné departement z Francie, které jsou založeny na tom, jak daleko se dá dojet na koni za jeden den. Je jasné, že od doby jejich vytvoření se svět změnil, nicméně ta politická definice stále existuje, ta jednotka stále existuje a e, nebo například okresy ve Švédsku na tom byly dost podobně do nedávné reformy od roku 1634 podotýkám. Samozřejmě není potřeba e, překreslovat mapy světa. Je pouze potřeba zamyslet se nad tím, jak efektivní tyto struktury jsou při zvládání dnešní reality jak ve městských, tak ve venkovských oblastech. V našem výhledu e, pro regiony na rok 2014 Eh, vidíme, že téměř polovina zemí OECD již implementovala nebo právě implementuje nové městské nebo metropolitní reformy. A vlastně všude vidíme určitou konsolidaci politických jednotek v rámci eh, daných států. Reformy eh, samozřejmě automaticky neznamenají úsporu veřejných rozpočtů a tím pádem každá země musí pečlivě zvážit, jak a proč Eh, dané reformy provádět. A je potřeba zamyslet se také nad tím, eh, jakým způsobem různá úroveň této administrativy v jednotlivých státech může zamezovat duplicitě, například na pole investičních projektů. Regionální výhled pro rok 2014 zahrnuje také naše doporučení co do efektivních veřejných investicí napříč jednotlivými strukturami vlády. To je hlavní nástroj OECD, který se explicitně zaměřuje na subnárodní samozprávy. Máme doporučení na téma efektivních veřejných investic napříč strukturou státu. Konkrétně zmiňujeme tři společné výzvy. Jak mohou vlády koordinovat jednotlivé úrovně samozprávy a úrovně politiky? Jak lze posílit kapacitu pro investice? a jak lze zajistit žádný, řádný investiční rámec. Potěšilo nás, že výbor regionů tyto principy podpořil a že nejnovější dohody eh, na poli politiky soudržnosti a dohody o partnerství. Tyto osvědčené postupy z velké části již přijímají za své. Dámy a pánové, doufám, že ty dvě zprávy OECD, které dnes veřejňujeme, vám budou užitečnými nástroji pro vaši další práci při prosazování spravedlivějšího a zelenějšího růstu a při zlepšování, při dalším zlepšování životu našich občanů a při zajišťování blahobytu pro naše budoucí generace. V tomto globalizovaném a velmi rychle se rozvíjejícím světě eh, podléhají občané stále více deziluzím, ztrácejí důvěru, připadají si ztracenější, ztrácejí důvěru v instituce a v to vše, co za posledních sto let budujeme v podobě parlamentů, prezidentů, předsedů vlád, ministrů, politických stran, bankovních systémů, nadnárodních korporací a tak dále. A proto je naše spolupráce stále důležitější. Je důležitější v tom, že pomáhá našim vládám, samozprávám, ale i našim občanům připravovat lepší politiku pro lepší život. Rád bych využil tuto příležitost k tomu, abych eh, poděkoval Johannesi Hánovi, díky a nashledanou, ale zároveň vítejte. Thank you all. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Guria, and... Děkujeme, pane Guria. A naším dalším projevem je videozáznam. Máme zde videozáznam předsedy Evropské komise Jose Manuela Barosa. Prosím, podíváme se na jeho příspěvek. Dámy a pánové, milí přátelé, já jsem opravdu nesmírně rád, že mohu promluvit u takové velice důležité příležitosti, protože Dny otevřených dveří je velice důležitou události Mnoho úspěšných sítí projektů, evropských projektů má právě své kořeny v dnech otevřených dveří. Mnoho projektů přímo, které jsou realizovány přímo v terénu, právě pramení z těchto dní. Některé myšlenky, které jsme zahrnuli do naší kohezní politiky, právě pramení rovněž z těchto výročních setkání. V posledním desetiletí jsme prošli velice obtížným obdobím finanční, ekonomická, sociální krize, nejhorší krize od počátku evropské integrace opravdu velice jasně podrobila náš evropský model veliké zkoušce, ovšem i přes očekávání eh, mnoha jsme potvrdili to, že síly, integrační síly převládly. Drželi jsme spolu a podporovali jsme se. V těchto obtížných eh, letech zajištění evropské jednoty Evropské unie a eurozóny bylo mým neustálým motem a regionální eh, lídři byli našimi spojenci přímo na místě v terénu, snažili se o to, aby Evropa byla zjednocenější, aby byla silnější, aby čelila výzvám současnosti rychle se měnícího světa a v současné době naše společné úsilí založené na solidaritě a stílené odpovědnosti přináší ovoce. Při Spravili jsme zdravé základy pro udržitelný ekonomický růst a myslím si, že jsme na správné cestě. Předovšem čeká nás ještě hodně práce, zde musíme být upřímní. Realita je následující oživení je pomalé, nerovnoměrné a velice křehké a zároveň je ohroženo různými geopolitickými problémy. Proto je zásadní, abychom udrželi tento hlavní směr, abychom udrželi i rytmu strukturální reform a zajistili tak budoucí konkurence konkurenceschopnost, udržitelná místa a samozřejmě blahobyt našich občanů. Není zde žádný prostor pro sebeuspokojení, protože mnoho lidí, především našich mladých lidí, čekají příliš dlouho na pracovní příležitosti a mají obrovské problémy ve svém každodenním životě. A zatímco někteří tvrdí, že Evropa se neustále zmítá v nějakých škrtech a úsporách, nesmíme zapomínat na to, že naší hlavní prioritou bylo vždycky mít dostatečná kvalitní pracovní místa, lepší životní úroveň pro naše občany, Evropany v současnosti i do budoucna. Právě o tom je naše evropská strategie pro rok 2020, stimulace růstu, inteligentního, inkluzivního ekonomického růstu, který je založený na vědomostech, inovacích, jakožto klíčových prvcích. Samozřejmě, že jsme se poučili, bylo to velice bolestivé poučili jsme se, zjistili jsme, že růst, který je podporován zadlužením, ať už je to soukromé nebo veřejné zadlužení, že je opravdu velice umělý a neudržitelný takový růst. A právě proto rozpočtová konsolidace a finanční stabilita jsou základními podmínkami zdravého růstu a konkurenceschopnosti. Ovšem, naší hlavní myšlenkou, a to bych rád zopakoval, byl růst, investice do růstu a pracovní příležitosti do budoucna, především především díky výzkumu a inovacím je rovněž zásadní. A právě my, právě proto Evropská komise velice jasně vždycky tvrdila to, že to, co potřebujeme, je strukturální konsolidace na jedné straně, ale zároveň kromě reform potřebujeme i investice do budoucna. A Právě z tohoto důvodu Evropská komise vždy velice jasně bránila evropský rozpočet pro následujících sedm let, který je právě takovým eh, moderním rozpočtem, moderních investic. Zaměřujeme se na růst, na pracovní příležitosti a zároveň doplňujeme vhodným způsobem národní rozpočet. Zaměřujeme se na evropskou dimenzi, nesnažíme se být pouze nějakou náhražkou národních rozpočtů. ale jakož kohezní politika je hlavním finančním nástrojem tohoto rozpočtu orientovaného na růst, myslíme si, že nebo dospěli jsme k závěru, že je zásadní právě další zvažování kohezní politiky. Eh, jednak je to určitá kultura, chtěli jsme změnit takovou tu kulturu nároků, pouze zaměření se na národní obálky, snažili jsme Eh, dát prioritu programům, projektům, které podporují inovace, zelenou ekonomiku a zároveň ostatní cíle Evropské strategie pro rok 2020, čili určit eh, zracionálnit naše investice. A tento nový přístup právě vedl k eh, k známým partnerským dohodám s každým členským státem, které obsahují strategie, které by nyní měly být realizovány. A samozřejmě, že to je nejlepší test pro zjištění toho, jak kvalitní jsou finanční prostředky. Nejde pouze o jejich utrácení, jde o kvalitu těchto výdajů, jde o kvalitu finančních prostředků, jež máme k dispozici. Samozřejmě, že nic z toho nemůžeme dosáhnout bez vašeho aktivního zapojení přímo v terénu. A to je obrovská zodpovědnost, protože politika soudržnosti, kohezní politika, může skutečně, může skutečně být obrovským, obrovským příspěvkem eh, každodennímu životu našich lidí, zlepšit kvalitu jejich života, přijít s novými pracovními příležitostmi a to leží na srdci našim občanům. Toto představuje přidanou hodnotu Evropské unie, abychom prokázali solidaritu Evropské unie. A právě z tohoto důvodu jsme se snažili zasazovat za rozpočet pro investice. Nejde o investice pro Brusel. Jde o naše regiony, pro naše univerzity, studenty, výzkumné pracovníky, zemědělce. Kohezní politika to není nějaká stará politika, jde skutečně o skutečnou politiku, investiční, proinvestiční politiku. Pokud chceme růst, tak potřebujeme investice v Evropě, to všichni víme. V posledních deseti letech, milí přátelé, jsme opravdu mm, zažili dramatické okamžiky, obrovský tlak Ovšem, myslím si, že i přesto můžeme říci, že jsme prokázali ohromnou odolnost Evropské unie v tomto procesu. Odolali jsme opravdu obrovskému tlaku a když nám mnohy předvídali to nejhorší, hovořili o rozpadu eurozóny, dokonce o dezintegraci Evropské unie, my jsme dokázali jasně, že integrační síly mohou zvítězit před fragmentací. A jelikož jde o naši společnou kolektivní odpovědnost ehm, pro následujících deset let, aby byly kvalitnější, snažili jsme se přizpůsobit, snažili jsme se mm, lépe připravit na výzvy, příležitosti tohoto nesmírně rychle se měnícího nového světa. Snažíme se o to být silnější a já bych vám rád poděkoval upřímně za vaši podporu, za nesmírně konstruktivní spolupráci, kterou jsme vytvořili v průběhu těchto obtížných let, v těch nejobtížnějších okamžicích. Jsem si byl vědom toho, že lídři, lídři na všech úrovních, na regionech, ve městech, Komunita právě tito lidé, kteří jsou zodpovědní za vedení, chápou obtížnost našich rozhodnutí. A právě proto dovolte, abych vám poděkoval, abych vám popřál nejenom nesmírně úspěšný týden, nesmírně úspěšné dny otevřených dveří, ale především vše dobré a hodně úspěchů pro vaše regiony a zároveň i do budoucna pro naši společnou Evropu. Děkuji vám za pozornost. A nyní to budou vystoupení členů výboru REGI z Evropského parlamentu a zároveň to budou zástupci výboru regionu. Začneme se zástupci výboru regionu. Vy jste našimi hosty, tak prosím, ano, děkuji, děkuji, vážená paní předsedající. Já si myslím, že ten timing, který máme k dispozici, nás, eh, nám umožňuje, abychom nejprve začali zástupci politických skupin. Bude to EPP nejdříve. Pan Schneider vystoupí jako první. Prosím. Děkuji pěkně, pane předsedo, děkuji paní předsedající. Velice se omlouvám, Mikaeli. Já bych poprosil, aby každý měl k dispozici pouze dvě minuty. Prosím, abyste dodrželi tento čas. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, děkuji pěkně. Vy jste mi dali určitě eh, o 100% více, než jsem očekával. Já bych začal tím, že eh, mohu eh, pouze vypíchnout jeden bod z našeho setkání. A proto se omezím pouze na jednu poznámku. Název našeho setkání je společný růst. Nevím, jak se to překládá do jiných eh, jazyků, ale v Němčině to má dva významy. Je to jednak eh, růst společně, ale také společně posílit. A to je, myslím, přesně to, co dneska uh, Eh, probíráme vzhledem eh, k tomu takovému obecnému, k té obecné eh, výzvě. Děkuji panu komisaři Hánovi za to, že položil dobré základy pro budoucnost politiky soudržnosti. Jde o investice, o posílení konkurenceschopnosti, růst, vytváření pracovních míst. To všechno umožnil a tím vlastně dochází k tomu společnému růstu a také k posílení v rámci Evropské unie. Je to velice důležitá funkce naší společné politiky soudržnosti. A také bych rád poukázal na to, že ty rámcové podmínky, v rámci nichž se odehrává naše politická práce, je, jsou takové, že můžeme ještě více než v minulosti uh, pomáhat ten druhému. Rád bych poukázal na ten ukrajinský uh, konflikt, eh, který je bezprecedentní za posledních deset let. Eh, podíváme-li se na Blízký východ, na problém s islámským státem, na Afriku, kde je ohromný problém s migrací právě důsledkem toho dění na Blízkém východě. To jsou všechno věci, které mají přímý dopad na Evropskou unii a jde o to, abychom eh, drželi pospolu a abychom společně reagovali na tyto výzvy. A jakožto zástupce výboru regionu bych rád poukázal na to, že eh, v souvislosti s těmito globálními, respektive geopolitickými konflikty eh, roste význam regionální politiky a jde o to, abychom mohli pozvednout jakožto zástupci regionů svůj hlas a přispět k přijímání adekvátních opatření. Takže ještě jednou děkuji za to, že jsem se mohl, že, že tady jste účasten těchto dní otevřených dveří. Děkuji pěkně, děkuji pěkně a nyní bych ráda dala eh, prostor zástupci výboru Regi, panu Tomasi Dojčovi. Eh, Děkuji pěkně paní předsedající za udělení slova. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych nejprve vyjádřil svou radost nad tím, že pokračujeme v té osvědčené tra- tradici a opět jsme uspořádali Den otevřených dveří, a to za spolupráce s výborem regionů. Samozřejmě e, výsledky uplynulé e, období budeme analyzovat a soustředíme se na e, budoucí úkoly, které nás čekají v následujících letech. V Evropském parlamentu jsme minulý týden eh, vyslechli dezignované komisaře a ta slyšení se odehrála právě zde a v této souvislosti výbor REGI Evropského parlamentu si vyslechl dezignovanou komisařku paní Kreco. Je to Eh, dáma, která by do budoucna měla mít na starosti politiku soudržnosti. V tomto slyšení eh, bylo vyzdrženo právě to, eh, že je tady řada problémů, které je potřeba bezodkladně řešit. O co se jedná? Na konci roku 2013 členské státy Evropské unie v rámci projektů, které se odehrávají v těchto členských státech a regionech. Eh, nevyužili, pardon, nedostali zaplaceno 23,4 miliard euro a na konci loňského roku byly realizovány projekty Ovšem, pokud jde o účty, které dorazily do Evropské komise, tak tam byly nedoplatky, které činily 23 miliard. A tento fakt souvisí s tím, že oproti uh, pravidlům, která určují, že eh, komise má zkontrolovat eh, tyto faktory během 60 dnů a poté je eh, zaplatit, tak eh, toto pravidlo se vymklo z rukou a to vedlo k tomu, že celá regionální politika nyní ztratila na důvěryhodnosti. Paní Georgieva, další dezignovaná komisařka, která by měla mít na starosti finanční záležitosti budoucí komise, nám sdělila, během svého slyšení, že pokud eh, by tento proces pokračoval ve své stávající podobě, tak tyto nedoplatky, tato, tyto spožděné platby by v letošním roce mohly činit doslova eh, dokonce 35 miliard euro. Já pouze doufám, že den otevřených dveří a eh, ten duch spolupráce nám napomůže, abychom v budoucích letech eh, tyto dluhy bylo možné zaplatit a tím také znovu nastolit důvěryhodnost evropské regionální politiky. Je totiž o to, že je tady uh, řada projektů, v rámci nich se financují programy a toto financování by mělo probíhat včas ze strany Evropské komise, tak, aby bylo možné platit účty. A v následujícím období se nám podaří včas a správně realizovat všechny programy. Já doufám, že i tato konzultace nám v tom napomůže. Děkuji. Děkujeme. A nyní pan Hansberg, který zastupuje skupinu PES ve výboru regionu. Paní, předsedu, paní předsedkyně výboru, pane komisaři, pane generální tajemníku, za posledních 90 minut zde nezaznělo jediné slovo, které by se netýkalo investic. A skutečně pokud hledáme východisko z krize, je nám zapotřebí inteligentních investic. Je tomu zapotřebí v regionech a právě proto by e, jedním z prioritních cílů mé skupiny bylo i to, aby ta, mm, ten objem e, investic do e, regionů nestagnoval, ale naopak se zvýšil. Byl předložen návrh stanoviska, ve kterém se hovoří také o tom, že OECD doporučuje eh, stanovit zásady veřejných investic. A já si myslím, že zde se naskýtá vynikající možnost spolupráce s OECD. Problematika investic souvisí rovněž i s tím, jak zde v Evropě a v rámci eh, eh, standardů účetnictví se eh, aplikují národní předpisy, protože právě tyto účetní standardy způsobují problémy v kontextu se spolufinancováním na regionální úrovni a doufám, že i zde vyvineme úsilí. Eh, vůči panu Hánovi bych rád uvedl, že naše spolupráce s ním za poslední eh, roky byla vynikající a je to určitá výzva. Jde o to, abychom tuto spolupráci, v této spolupráci pokračovali. A myslím si, že zde bude možnost eh, v rámci politiky sousedství využít know-how tak, abychom eh, mohli eh, podpořit proces decentralizace v Ukrajině, na Ukrajině. A pokud jde o přeshraniční spolupráci, tak zde spatřuji možnost eh, právě u těch regionů, nebo těm regionům na Ukrajině a v Moldavsku poskytnout spolupráci, poskytnout podporu. Thank you. Děkujeme, paní předsedající. A nyní paní Král má slovo. Děkuji pěkně, paní předsedající. Já se mohu pouze připojit ke slovům pana kolegy Lamberce a velice ráda eh, děkuji za vynikající spolupráci s panem komisařem Hánem za posledních pět let s výborem regionu spolupracoval vynikajícím způsobem a myslím si, že se nám podařilo uvést eh, do praxe kvalitní politiku soudržnosti minimálně teoreticky. Ovšem nyní je potřeba eh, přistoupit k praktickým krokům. Myslím si, že i nadcházející týden nám umožní eh, společně hovořit o tom, co vlastně měl v úmyslu výbor regionů a co je potřeba zrealizovat v rámci operačních programů a jak se všechny ty programy budou realizovat. Je pravdou, co zde zaznělo. Chtěla bych se připojit ke slovím ohledně politiky sousedství. Myslím si, že je dobrým znamením, že Eh, právě komisař, který má na starosti regionální politiku, se bude zasazovat i o rozvoj politiky, sou, eh, politiky sousedství. Myslím si, že regionální spolupráce by měla, či, měla být eh, příkladem takové politiky a proto pouze doufám, že budeme do budoucna i spolupracovat, možný schopni spolupracovat i v této oblasti. Mám jednu otázku, která mě leží na srdci a rád bych, eh, ačkoliv se možná trochu dotěrná, se zeptala, jak to půjde dál, pokud jde o platby, které, kterým jsme povinováni, aby bylo možné realizovat eh, projekty v obcích a regionech, a jak vyřešíme eh, ty spožděné platby ve výši 23 miliard euro. A hovoří se do budoucna dokonce o 30 miliardových nedoplacích, respektive spožděných platbách. Jak existuje k tomu nějaký plán? Myslím si, že je nepochybné, že to je naše dlouhodobá povinnost. Co eh, řekneme regionům, pokud nebudeme schopni tyto platby um, zajistit, tak si myslím, že naše důvěryhodnost eh, klesne a já si myslím, že i to, že se tady takto setkáváme, je znakem toho, že bychom svým závazkům vůči regionům měli dostávat. Děkuji. Ano, děkujeme. A nyní je to pan Verkerk. Jestli dovolíte za ALDE, politickou skupinu bych rád poděkoval paní Michalové za to, že mm, zorganizovala toto naše setkání a zároveň komisaři Hánovi za to, že obnovil eh, rozpravu, která se týká této naší důležité agendy. A zároveň bych rád poblahopřála panu Falkaserovi eh, ke zvolení místo předsedou Evropského parlamentu. Místní, regionální samozprávy budou tímto způsobem rovněž zastoupeny v Evropském parlamentu. Zároveň se mi velice líbilo vystoupení pana Gury, generálního tajemníka OECD. V jeho projevu zaznělo mnoho potvrzení v, oblastech, kterých já rovněž jsem se dotkl v, v rámci zprávy o integrované urbání městské agendě v Evropské unii. Je to takové velice trendy téma, vědečtí pracovníci, politikové se věnují tomuto tématu a zároveň je to téma, které je nesmírně uh, zapotřebí v současné době. Čili co to je město nebo městská oblast? To, co řekl pan Guria, se mi velice líbilo na, o té subteritoriální úrovni, to znamená, co to vlastně je region. Ano, to znamená to, co jak si zvládnete na koni za jeden den. A já, když uvažuji o moderních městech, to v podstatě pro mě znamená to, co můžeme um, zvládnout za jeden den na kole. Například to by mohla být um, další, to mohlo být další téma této městské dimenzi. Samozřejmě, že potřebujeme i další nástroje. Mnoho předřečníků se zmínilo o zacílených finančních prostředcích, které by pomohly ekonomice na místní úrovni. Národní státy jsou příliš vzdáleny um, v tomto ohledu a zpráva OECD nám pomáhá. Pomáhá v získání lepšího přístupu, lepšího povědomí o tom, co se děje v jednotlivých regionech a tím pádem umožňuje zvýšit účinnost i na základě hlavních směrů a organizování, lepšího zorganizování veřejných zdrojů. Důležité ovšem je, abychom všichni spolupracovali aby Evropa díky této spolupráci byla lepším místem. Děkujeme. Paní Tomašič za EKR má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kohezní politika je nejdůležitějším investičním nástrojem Evropské unie. Představuje jednu třetinu našeho rozpočtu. Od roku 2014 do roku 2020 to bude 351 miliard eur, které máme k dispozici pro strukturální investiční fondy. Měli bychom harmonizovat státní, regionální programy s cílem dosáhnout našich cílů v rámci Evropské strategie pro rok 2020. Měli bychom mít jasné priority prostřednictvím inteligentního zacílení, specializace, investovat do zvolených sektorů, zvýšit potenciál, růstový potenciál na možné maximum. Zároveň potřebujeme měřitelné cíle, tak abychom kvantifikovali výsledky v této oblasti a abychom neustále ověřovali to, zda veřejné investice jsou efektivní při podpoře růstu a pracovních příležitostí a jejich tvorby v Evropě. Každé utracené euro by mělo mít maximální možný dopad v této oblasti růstu a konkurenceschopnosti, čili měli bychom informovat o implementaci těchto fondů, tak aby kohezní politika byla takovým hnacím motorem dalšího růstu a oživení ekonomiky v Evropské unii. Děkuji. Děkujeme. A nyní má slovo a pan Silver. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení členové výboru regionu, nejprve, jestli dovolte, abych za naši politickou skupinu přivítal komisaře Hana a i generálního tajemníka pana Gariu, generálního tajemníka OECD na tomto úvodním zasedání dnu otevře, dní otevřených dveří a zároveň bych rád poblahopřál panu Hánovi k tomu, že byl opětovně jmenován za designovaného komisaře a za zaměření um, na regionální problematiku v našem novém portfoliu. Evropská komise by měla vzít v potaz doporučení OECD, pokud jde o integraci politických sektorů, například zemědělství, regionální politiky, zároveň zkombinovat záležitosti městského rozměru, venkovského rozměru. Otázka na OECD. Vy jste dělali hodně výzkumu v této oblasti, městský, venkovský prostor jejich propojení, vzájemných závislostí, interakce. Pokud je o ekonomickou analýzu v této oblasti, udělali si takovou analýzu ohledně dopadu, řekněme, plánu v této oblasti, investice do obou oblastí pro jednak venkov a pro městské oblasti? A jaký by byl dopad takových investic na růst a tvorbu pracovních příležitostí na venkově, ve srovnání nebo ve světle analýzy, kterou provedla OECD v této oblasti. Děkujeme. A nyní pan Jakovčič za skupinu ALDE ve výboru regionu. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Dovolte, abych vás pozdravil za skupinu ALDE a abych vám popřál hodně úspěchu vaší práci i našim kolegům ve výboru regionu. Já jsem spoluzakladatelem těchto dní otevřených dveří před 12 lety a skutečně mi to velice leží na srdci. Já jsem zastupoval Istrii, byl jsem zástupcem prefekta a právě těchto dní otevřených dveří, proto vím, jak jsou důležité pro politiku soudržnosti a i pro demokracii jako takovou. Rád bych se připojil k těm, kteří vyjádřili obavy za EPP, za SAD skupiny s ohledem na nedostatek, neexistenci finančních prostředků pro jednotlivé projekty, které byly akceptovány a implementovány. Tato obava je samozřejmě skutečně velice hmatatelná. A za skupinu ALDE bych rád požádal komisi a všechny ty, kteří jsou zodpovědní za vyřešení problému s platbami, aby to udělali co nejdříve. Vím, že mnoho našich partnerů má skutečné obavy, všichni naši partneři všude v Evropě. Co bych rád zúraznil, je ovšem jiná záležitost. Již dlouho se zabývám tím, eh, jaké jsou problémy politiky absorpce, implementace, zavádění jednotlivých projektů a proč tolik evropských zemí není schopno využít tyto finanční prostředky a nasměřovat je efektivním způsobem na regiony, na města. Bylo by dobré to provést na úrovni Evropy, ale, ale samozřejmě především v regionech, kde potřebujeme určit tou pracovní jednotku, skupinu, která by zlepšila absorpční kapacitu na úrovni státu i regionu. Právě zde bychom měli všichni udělat vše, co je v našich silách. Jsem přesvědčen o tom, že občané, kteří vědí, že tyto finanční prostředky jsou mm, prostě jen tak někde promrhány, tak mm, se nebudou již mm, pozitivně dívat na naši politiku. Tyto finanční prostředky se musí využít tam, kde jsou zapotřebí. Novému komisaři pro tuto, no, nové komisařce pro tuto problematiku. by rád doporučil vytvoření určitého krizového řízení, managementu, který by umožnil, pomohl státům a regionům, jež nejsou schopni eh, splnit absorpční kvóty, které jsou zde stanoveny. Děkujeme a nyní má slovo pan Keymore. Děkuji za slovo. Já se zastupuji skupinu EKR. Jsem nesmírně rád, že probíhá dnešní rozpráva. Je to opravdu nesmírně kvalitní. Karia hovořil o důležitých oblastech, ve kterých pracujeme a já dovolte, abych zmínil tři oblasti, u kterých EKR se domnívá, že potřebujeme větší zaměření, koncentraci. Měli bychom se věnovat především eh, nejzdálenějším regionům, ostrovům, horským regionům, které mají obtíže a které čelí podobným problémům. Projekty mobility by měly eh, být součástí plánu pro rozvoj těchto mm, problematických regionů, transport a jiné oblasti zatím ještě nepovažujeme za evropskou výzvu v těchto regionech. V našem stanovisku, v našem návrhu stanoviska hovoříme o tom, nebo žádáme novou komisi, aby vytvořila zelenou knihu o této problematice, tak aby mohly všechny zúčastněné strany a evropské instituce diskutovat o těchto problémech, abychom vytvořili vhodné postupy, vhodná řešení řešení a zároveň vybudovat určitou odolnost proti problémům, um, určité už odpovědné oživení, um, připravenost a zároveň odolnost, kterou bychom měli budovat a zároveň snižovat Eh, byrokracii, administrativní zátěž. Jenom tím zvýšíme naši mezinárodní konkurenceschopnost a účinnost, ale zároveň zvýšíme absorpční kapacity finančních prostředků, které jsou k dispozici na, pro naše místní a regionální orgány. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Teď bych ráda dala slovo panu Bronis Ropemu. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem eh, teprve nově v Evropském parlamentu, před čímž jsem 22 let byl starostor, takže vím, co mohou místní a regionální samozprávy udělat pro naše občany. Proto k vám tak rád promlouvám dnes jménem frakce GUE. Evropa začíná u jejich občanů. Proto jsem přesvědčen, že titul těchto dnů otevřených dveří, tedy inteligentní rozvoj pro naše občany, je správný. Musíme překonat krizi, musíme posílit svou konkurenceschopnost. Jsem přesvědčen, že všechny místní úřady a orgány v Evropě chápou, že konkurenceschopnost a kvalita života napříč Evropou nebudou nikdy zlepšeny, dokud neimplementujeme politiku soudržnosti. Místní úřady dnes hrají velice důležitou roli právě proto, že jsou nejblíž našim občanům. Proto je velice důležité, aby i výbor regionů nadále přispíval ke zlepšování politiky soudržnosti. My v naší frakci uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zajistili, že Evropská komise splní své závazky v oblasti politiky soudržnosti ku prospěchu všech občanů. Děkuji vám teď má slovo paní Vernant. Děkuji vám. Já bych se ráda vyjádřila k malým a středním podnikům a k potřebě jejich dalšího rozvoje. Musí se rozvíjet v propojení s reálnými potřebami měst a regionů. Je potřeba, aby byly environmentálně udržitelné a kompatibilní s blahobytem našich občanů. To nebylo vždy pravidlem. V minulosti jsme viděli města i regiony, které se zasekly v industriálním modelu růstu, a to na obrovském měřítku. Potřebujeme paktu růstu a stability dát větší flexibilitu. Doufáme, že komise, parlament a výbor regionů se na eh, tomto brzy shodnou. Takový je názor naší frakce. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k závěrům. Slovo dostane pan Valkartel. Prosím vás o vaše závěrečná slova jménem parlamentu. Děkuji vám mnohokrát. Spíš než závěry se omezím na velmi stručných pár slov, protože teď bude následovat společné zasedání Koteru a výboru Regi. Zaprvé bych chtěl všem poděkovat za to, že jste přijeli na toto zahájení Dnu otevřených dveří pro rok 2014 a chci vám popřát, abyste všechny semináře, které jsou zde uspořádány, využili na maximum. Technický obsah je samozřejmě důležitý, ale Neméně důležité je navazování vztahu se zástupci dalších regionů a z dalších obcí tak, abyste mohli srovnávat své postupy, vyměňovat si zkušenosti, tak, aby příštích sedm let regionální politiky a politiky soudržnosti byly skutečným úspěchem pro Evropu, protože jedině tak to bude úspěchem pro občany Evropy. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Valkalsare. A nyní na samotný závěr dostane slovo místo předsedkyně výboru regionu, první místo předsedkyně výboru regionu, paní Marini. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také vám všem, Chtěla bych poděkovat za příspěvky, které jsme zde vyslechli ze strany europoslanců, ze strany pana komisaře, ze strany předsedkyně výboru Regi a ze strany všech zástupců výboru regionu. Dny otevřených dveří jsou již 12 let velice důležitou věcí pro místní samozprávy. Je to naše chvilka na slunci, je to naše chvilka pro dialog s evropskými institucemi, je to naše chvilka výměny osvědčených postupů. Ovšem letos je hlavním tématem inteligentní růst a investice. To nám může pomoci vytvářet pracovní místa a stimulovat hospodářský růst v našich státech. Investice však musí být zároveň inteligentní v tom, že budou zvyšovat kvalitu života pro naše občany. Takovéto téma potřebujeme, protože se nacházíme na začátku nového programovacího období pro program soudržnosti na období eh, let 2014 až 2020. Ráda bych zdůraznila, že z hlediska místních a regionálních samozpráv je dnešní politika soudržnosti jedním z hlavních nástrojů, v některých regionech je to dokonce jediný nástroj, který mají místní samozprávy k dispozici, tak, aby mohli bojovat s nerovnostmi mezi regiony, ale zejména, aby mohli bojovat s nerovnostmi uvnitř daných regionů. Jak říkám, je to jeden z velmi mála nástrojů, které máme k dispozici za účelem zlepšování kvality života našich občanů. Na závěr mi dovolte zmínit tři věci. Co se týká prohlášení generálního tajemníka OECD, eh, on říkal, že je potřeba mít i nástroj, který jde nad rámec HDP. Je potřeba hodnotit naše příspěvky jak růstu, tak blahobytu našich občanů. V roce 1968 Kennedy řekl, že HDP změří cokoliv. A samozřejmě svým způsobem to je důvod, proč eh, vlastně se vyplatí žít. Já si myslím, že v této oblasti jsme podnikli obrovské kroky. Výbor regionů k tomuto přispívá. Zejména v rámci eh, měření pokroku nejenom pomocí HDP, ale pomocí dalších indikátorů. Například měřením dopadu politiky soudržnosti. Eh, pan předseda Vozňák se zaměřuje na výsledky politiky soudržnosti za rok 2013. Potřebujeme zkrátka dlouhý seznam indikátorů na měření e, pokroku prostřednictvím nejrůznějších faktorů, ale zároveň je potřeba se zaměřit na to, co se stalo mezi lety 2008 a 2013. Najednou máme o 20% méně reálných investicí do veřejných služeb. Krize vedla k významnému snížení veřejných investic. A jak už bylo uvedeno v šesté zprávě o soudržnosti, kdybychom zcela ignorovali příspěvky strukturálních fondů, pak ten propad by byl ještě větší. Evropská politika soudržnosti během hospodářské krize sloužila jako jeden z nejvýznamnějších zdrojů veřejných investic, který byl eh, místním a regionálním samozprávám k dispozici. Takže ta práce je odváděna. Příspěvky, které jsme zde slyšeli a eh, které ještě uslyšíme, nám pomohou posunout se směrem k jaksi zprovozu schopnění příštího programového období. Evropský parlament představil návrh, který jsme my jako výbor regionu podpořili. A sice propagovat využívání prostředků ze strukturálních fondů na konkrétní projekty, ale zároveň zajistit, že strukturální fondy budou využitelné co nejrychleji a to na všech úrovních. A teď zajistíme, že spolufinancování v oblasti strukturálních fondů na všech úrovních, na národní, regionální, místní i obecní úrovni, bude probíhat i mimo pravidla paktu růstu a stability, což nám umožní spustit ty hlavní projekty rozvoje a ochrany životního prostředí, které momentálně postupují jen velmi pomalu. Na tomto místě nechci nutně nic schrnovat, omezím se na to, že řeknu, že doufám, že toto setkání posílí kvalitu adsorpce prostředků ze strukturálních fondů a podpoří místní a regionální samozprávy v těchto druzích investic, aby se zlepšila kvalita života našich občanů. Děkuji vám. Thank you. Děkuji vám. Takže to byl poslední příspěvek našeho zahajovacího zasedání Dnu otevřených dveří 2014. A teď navážeme společným zasedáním dvou výborů, výboru REGI Evropského parlamentu a výboru KOTER, Komise teritoriální soudržnosti výboru regionu. Prosím všechny řečníky, aby zaujali svá místa. Dámy a pánové, prosím vás opět, usaďte se, budeme pokračovat společným zasedáním našich dvou výborů.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 Vážený pane Vozňaku, vážení členové komise Koter, výboru regionů, vážení kolegové a kolegyně z Evropského parlamentu, dámy a pánové. S potěšením vás dnes vítám na půdě Evropského parlamentu. Je to poprvé, kdy naše společné zasedání probíhá zde, v tomto plenárním sále. Doufám, že naše dnešní schůze bude příležitostí k výměně názorů a k zahájení velmi plodné diskuse o společných možnostech aktivit. Během vyjednávací fáze eh, legislativního balíčku politiky soudržnosti na období 2014 až 2020 využíval náš výbor velmi pozitivním způsobem poradenství a zkušeností našich kolegů z Koteru. Těšíme se na vaše další příspěvky během fáze implementační. Zejména se těšíme na vaše stanovisko k šesté zprávě o soudržnosti. Uvědomuji si očekávání, která jste formulovali v usnesení výboru regionu z června 2014 co do nového legislativního mandátu Evropské unie. Investice do evropských obcí za účelem eh, vytvoření nových pracovních míst, růstu a udržitelnosti je naprosto zásadní, abychom zajistili, že Evropská unie bude dobře vybavena a bude schopná čelit výzvám v oblasti politiky do budoucna. Eh, ve výboru Regi je naše agenda jasná. Eh, na příštích 12 měsíců se zaměříme na eh, šestou zprávu o hospodářské, sociálně, teritoriální soudržnosti, na městský rozměr evropské politiky, na vývoj nových pokynů co do opatření propojující efektivitu ESIFu s řádným hospodářským řízením, evropskou strategií pro eh, jaderskou oblast a eh, další. Dámy a pánové, téma letošních dnů otevřených dveří je vrácení se zpět na cestu růstu a řízení. Jak nejlépe využít nástroje nové politiky soudržnosti. To je velmi relevantní a včasná diskuse. Můžeme očekávat, že toto programovací období politiky soudržnosti bude jedno z nejobtížnějších za několik let. Po téměř celém desetiletí hospodářské krize je mnoho našich regionů na Je zásadní, aby evropské fondy dospěly výsledků co nejrychleji a co nejefektivněji, jak jen to bude možné. Víme, že evropský rozpočet pro regionální politiku je často pod útokem a můžeme očekávat ještě větší veřejný dohled nad tím, jak se využívají právě prostředky na regionální rozvoj. Musíme si však zachovat své rozpočtové závazky i při přeskumu v polovině období víceletého finančního rámce. Je naší povinností vygenerovat maximální objem výsledků za účelem tvorby nových pracovních míst a růstu v Evropě. Regiony a města jsou ústředními hráči při implementaci politiky. Poštěstilo se nám míti nové a efektivní nástroje, včetně um, integrovaného, integrovaných teritoriálních investic, takzvané ITI, a e, komunitního místního rozvoje CLLD. Místní společenství musí hrát právě centrální roli při e, získávání výsledků z těchto nástrojů. Takovýto přístup e, teritoriálního rozvoje je klíčovou, klíčovým prvkem nové politiky, ale musíme je ještě implementovat do praxe lepší spoluprací výboru Regi a komise Koter můžeme městům a regionům v tomto procesu pomoci. Děkuji vám za pozornost a těším se na plodnou výměnu názorů na dnešní schůzi. Děkuji. Vážená paní Michajlová, Vážení členové výboru Regi Evropského parlamentu, vážení členové výboru regionu, dámy a pánové, jsem opravdu nesmírně rád, že jsme se dneska společně sešli na tomto společném zasedání výboru Regi Evropského parlamentu a zároveň komise výboru regionu pro teritoriální politiku v oblasti soudržnosti. Je to v podstatě poprvé, co se zde setkáváme ve Evropském parlamentu v emisí kolo hned po oficiálním zahájení dnů otevřených dveří. Dovolte, abych zvláště poděkoval paní Michailové a celému týmu Evropského parlamentu, sekretariátu Evropského parlamentu, který umožnil zorganizování dnešního setkání. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pokračoval polsky. Dámy a pánové, Setkáváme se již po několikáté společně a rád bych opravdu přivítal velice srdečně všechny nové členy výboru Regie Evropského parlamentu a zároveň dovolte, abych se mm, mezi námi přivítal i známé tváře lidí, se kterými jsme měli příležitost spolupracovat, především pokud jde o balíček v oblasti politiky soudržnosti. V tomto okamžiku zažíváme podle mého názoru opravdu velice obtížné období probíhají jednání, které se týkají partnerských dohod pro mnoho zemí a zároveň operačních programů na regionální i národní úrovni. Samozřejmě, že máme obrovská očekávání, pokud jde o nové finanční výhledy. Máme se mnoho očekávání v oblasti nejefektivnějšího využívání dostupných finančních prostředků, ale zároveň si uvědomujeme to, že Evropská komise stanovila opravdu velice tvrdá pravidla v této oblasti. Dámy a pánové, samozřejmě, Musíme zdůraznit to, že se hovoříme o velice zajímavých nových eh, nástrojích, například integrované teritoriální investice. To je jeden z nástrojů, který umožňuje lepší implementaci městské politiky. Nezapomínáme na zprávu města budoucnosti, tato zpráva, která velice kvalitně popisovala nejdůležitější výzvy kterým budou čelit naše města v následující lety a zároveň kroky, které musíme přijmout, abychom dostali těmto výzvám. Integrované teritoriální nástroje, to zároveň znamená propojení různých aktorů v oblasti fungování, v metropolích, eh, jednotlivých aktivit v této oblasti, podpora spolupráce, tvorba společných podniků, společných událostí, společných aktivit financovaných z Evropského fond, z evropských fondů. Představuje to takový velice závažný prvek tohoto rozvoje a posiluje teritoriální přístup. Samozřejmě je důležité si uvědomit to, že pro místní oblasti máme další nový nástroj, který umožňuje lepší aktivní zaangažování místních komunit. To je právě ten velice důležitý nový nástroj lokálního rozvoje řízeného komunitami. To je nesmírně důležité pro další finanční výhledy. Tato jednání, dámy a pánové, jsou obtížná, o tom jsem se zmínil v celé Evropě probíhají tato jednání, tyto diskuze, pocity z toho jsou různé. Samozřejmě máme zde ehm, takzvané ring fencing, vyhrazování finančních prostředků, které často neodpovídají specifikám daného regionu podle našeho názoru, podle názoru mnohých. Ovšem musíme nějakým způsobem s tím pracovat, protože hm, alespoň nám to umožňuje určitou diskuzi. Dále je to koncentrace podle jednotlivých témat, tematické zacílení. To je rovněž velice důležitý problém, úkol, kterého se musíme zhostit, prodiskutovat. No a zároveň si uvědomujeme to, že nemůžeme tyto disponibilní finanční prostředky z Evropy využívat neefektivně, neúčinně. To je jasné. Já osobně si myslím, že velikou výzvou v této oblasti je její transfer je i transfer technologií, znalostí, mm, vědomostí směrem do naší ekonomiky. To je úkol nesmírně ambiciozní a zároveň složitý. Musíme přijít v potaz ovšem i různé podmínky, podmíněnost, mm, podmínky v jednotlivých částech Evropy. Uvidíme, jakým způsobem budeme schopni na to reagovat a popráce s tím. To je veliká otázka. Zneklidňují mě i různé názory, které se týkají na okamžité řešení některých problémů. Já si myslím, že bychom měli zajistit to, aby finanční prostředky, které máme deklarovány pro naši politiku soudržnosti, aby byly celkově vyčerpány, využity, když mnoho lidí se bude asi kriticky dívat na využívání těchto prostředků a asi budou očekávat určité úpravy v evropském rozpočtu z pozice místních, regionálních samozpráv bychom měli zajistit to, aby nedošlo k nějakému úbytku těchto finančních prostředků a jejich omezení. Dnešní příležitost nám umožňuje především diskuzi. My jsme hovořili především o formě budoucích strategií, nařízení, obecného charakteru. Byly to nesmírně obtížné diskuze. Dneska bychom měli prodiskutovat to, jakým způsobem budeme implementovat to, co již bylo dohodnuto. A musíme si klást otázku toho, jakým způsobem budou tyto nové nástroje využívány v jednotlivých členských zemích, jakým způsobem budou implementovány v jednotlivých členských zemích a jaké jsou podmínky eh, toho, aby tato nová politika byla úspěšná a aby místní i regionální samozprávy měly dostatečné institucionální dovednosti, zručnosti, jež by jim umožnili pozitivně provádět celý tento proces. Zároveň si musíme klást otázku, zda jsme zjednodušili tento proces nebo naopak ho zkomplikovali tím, že tam máme například podmíněnost ex ante. Tyto, tato podmíněnost jistě bude mít dopad na rychlost implementace jednotlivých projektů. To je jasné. A další otázka, jak pomoci beneficientům, aby skutečně efektivně se ucházeli o tyto finanční prostředky. To je i naše ehm, zadání, náš úkol, který, kteří držíme tyto finanční prostředky v rukách, abychom eh, zjednodušili život našich Eh, zájemců o tyto finanční prostředky. Dámy a pánové, rád bych, aby jsme zahájili diskuzi, i když samozřejmě máme již eh, skluz asi 40 minut, ovšem doufám, že efektivně umožníme účast všem přihlášeným do diskuze Možná zde dokonce vystoupí ještě další zájemci, kteří se budou chtít vyjádřit, protože to, co je zásadní, je výměna názoru. Výměna názoru ohledně toho, jak vidíme implementaci těchto finančních prostředků a zároveň, jakým způsobem jsme již zahájili zahájili tuto implementaci v celé Evropě. Děkujeme, říká paní předsedající, musíme opravdu být velice disciplinováni, máme zde omezení pro naše příspěvky v rámci naší diskuze a nyní, jestli dovolíte, pan Defon, který bude prvním v naší diskuzi je to ředitel, eh, zastupuje ředitelství Evropské komise pro regionální a místní politiku. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážená paní Mihajlova. Vážení členové výboru Regi, vážený pane Božňáku, vážení členové komise Koter, dámy a pánové, účastníci Dní otevřených dveří. Já jsem generální ředitel pro regionální problematiku této regionální politiky. Je to pro mě veliká čest a rád bych eh, poděkoval oběma organizátorům za tuto příležitost. Pan komisař Hán předložil přehled výsledků reform posledních pěti letech regionálních politik a zároveň nás všechny informoval o stavu jednání, které se týká i nových programů. Pan Hahn ukončil své vystoupení tím, že řekl, a nyní nastává čas realizace. Proto já osobně v mém krátkém vystoupení bych se rád zaměřil právě na realizaci, na implementaci, na tuto problematiku. To je zásadní pro úspěch těchto programů do budoucna. Proto pohovořím o třech oblastech. První. již byla zmíněna oběma spolupředsedajícími. Jak tento integrovaný teritoriální přístup, který jsme využívali především v městských oblastech, bude posílen. Dále pohovořím o takzvaných ex ante kondicionalitách, společně se zaměřením na výsledky a na určitý rámec výsledků by měl zajistit to, aby investice, které máme k dispozici, měly maximální dopad. A v neposlední řadě se zmíním i o administrativní kapacitě. To je podmínka sine qua non úspěšné implementace Čili dovolte, abych se nejprve zaměřil na nové nástroje, které zavádí toto nařízení, jež by měly umožnit místní eh, strategie rozvoje vedené komunitami. Je to nástroj CL, CLLD, místní rozvoj, který vedou místní komunity a který by měl umožnit na místní úrovni řešit sociální, environmentální, ekonomické výzvy. Důležité je to, že zde připravíme strategie na místní úrovni, místní akční skupiny, které zastupují všechny sektory místních zájmů, připraví tyto strategie. Zde stavíme na zkušenostech posledních desetiletí programu LEADER a zároveň eh, iniciativy pro městské oblasti. Z našeho předběžného hodnocení různých dokumentů pro toto programovací období bychom mohli říci následující věc. Asi 16 členských států předpokládá využívání tohoto nástroje CLD. Celková finanční částka představuje asi 2 miliardy eur, 1,4 miliardy pro ERDF a zbytek pro eh, fond, z fondu e ESF a více než 90 těchto finančních prostředků se využije v nejméně rozvinutých regionech. Zároveň je zde i další nástroj ITI, to jsou integrované teritoriální investice. To je nesmírně zajímavý mechanismus, který umožňuje skombinování různých priorit, různých programů do, jedno, do jedné vyhrazené finanční alokace, jedné částky. To znamená specifické mm, funkční, regionální, geografické oblasti, různé strategie, ve kterých právě tento nástroj ITI představuje nebo umožní integrovaný přístup. Na základě našeho předběžného hodnocení vidíme i to, že asi 21 členských států které pokrývají více než 90 populace EU předpokládá využití tohoto nástroje ITI pro eh, i článek 7 ERDF, Fondu pro udržitelný městský rozvoj, ale zároveň i různé jiné aktivity v oblasti teritoriálního rozvoje, nejenom pro městské oblasti. Čili toto jsou ty nové nástroje, jež zavádíme. A dále je to ex ante kondicionalita a důraz na výsledky. Toto jsou nové mechanismy v rámci těchto programů. Jistě víte, že jsme, že zákonodárce na základě návrhu komise přichází s těmito ex ante kondicionalitami, kterých cílem je to, že ještě před zahájením investic již máme určité podmínky, které umožní co možná nejefektivnější využití investic. Máme zde tři typy těchto kondicionalit. Jednak je to regulační záležitost, jde většinou o transpozici směrnic EU, dále takovou kondicionalitou je přístup eh, různých politik, strategií pro koordinované a účinné implementace, například pro oblast dopravy. A třetí kondicionalitou jsou administrativně institucionální kapacity. Příprava těchto předběžných podmínek eh, je něco, co bereme nesmírně vážně průběhu celých let, měsíců jsme se věnovali přípravě těchto kondicionalit. Všem není to proces jednoduchý, to rozhodně ne. A mnoho členských států bude muset navrhnout akční plány s konkrétními termíny, lhůtami, protože v současné době ne zcela splňují tyto ex ante kondicionality. Ovšem díky akčním plánům, které eh, předloží nejpozději, by teda měly být schopny se s tím poprát do roku 2016 nejpozději. Největší problém je plná transpozice EU směrnic, to je první oblast, a druhá oblast představuje potřebu strategií. Pan komisař hovořil o tom, že strategie přijdou před projekty a ne nejprve projekty a poté až strategie. Čili musíme mít k dispozici nejdříve strategie. A to je nesmírně důležité pro specializace inteligentního charakteru v oblasti vzdělávání či dopravy. Zároveň musíme zajistit to, že jednotlivé programy odpovídají celkovým ekonomickým podmínkám a rozsáhlejším reformním projektům a právě proto tyto programy musí reagovat i na specifická doporučení, pro, která byla vydána pro jednotlivé země. Je to docela eh, kvalitní eh, proces, který v současné době probíhá. A třetí bod, a to je propojeno s tím, o čem se zmínil před chviličkou, ex ante kondicionality a specifická doporučení pro jednotlivé země, protože v obou těchto oblastech reagujeme i na problematiku administrativní kapacity, čili pro některé země máme specifická doporučení, když by měla zajistit zlepšení jejich administrativních kapacit. A poté zde máme i obecné ex ante kondicionality v oblasti veřejných zakázek, státní pomoci. Jak víte, dále je to tematický cíl číslo 11, zvýšení kapacit jednotlivých institucí, DG Employment, ovšem i z ERDF Um, hlediska se tomu věnujeme, čili opravdu je to celá škála různých nástrojů, jež máme k dispozici, které by mohly reagovat na administrativní kapacitu. A to zúrazňuje důležitost administrativních kapacit pro realizaci jednotlivých programů. Protože empirické důkazy jsou jasné poznatky. Vidíme zde jasné propojení korelace mezi administrativní kapacitou v oblasti řízení a absorpčními kapacitami. Nízká absorpce jde ruku v ruce s nízkými administrativními kapacitami a slabou celkovou zprávou a řízením. Navíc účetní dvůr nám téměř každoročně připomíná to, že v oblasti veřejných zakázek či v oblasti státní pomoci, nároku na tuto pomoc je právě to, kde vidí slabiny v oblasti řízení v této oblasti. A to je nejzávažnější eh, zdroj chybovosti v oblasti politiky soudržnosti. Proto je důležité reagovat na tyto konkrétní body. Když se podíváme na administrativní kapacitu, můžeme ji rozdělit na tři oblasti. Je to struktura, lidské zdroje a třetím bodem jsou systémy a nástroje. A všechny tyto tři oblasti mohou být řešeny technickou pomocí a podporou. Proto je důležité, aby regiony i členské státy skutečně využívaly technickou pomoc, prostředky, které jsou v této mm, oblasti k dispozici pro zlepšení administrativní kapacity. V minulosti to nebylo prováděno strategickým způsobem. A já myslím, že je důležité, a my se na to opravdu zaměříme, tak aby pro to nové programovací období tato technická pomoc, finanční prostředky, které jsou na ní k dispozici, posílily administrativní kapacity. V mnoha zemích máme programy TO11, o tom jsem před chvíličkou hovořil, nejde pouze o posílení jednotlivých eh, úřadů, programů, které se, které se týkají těchto, těchto programů regionální mm, orgány a tak dále. Ale týká se to vlastně celé veřejné zprávy. To je zásadní pro implementace těchto fondů, veřejné zakázky, dále je to například katastr, environmentální záležitosti a tak dále. Mnoho členských států chce využívat eh, tento nástroj TO11, ovšem bohužel v mnoha členských státech, tam, kde administrativní reforma byla jednou z výzev, tyto strategie nejsou až tak eh, jasně stanoveny, jak bychom si přáli. V rámci budování administrativní kapacity je zásadní využívání právě té technické pomoci. Ovšem to zde tato práce nekončí. My v komisi se snažíme rovněž přijít naší troškou do mlína a aktivně podporovat budování administrativních kapacit prostřednictvím našich vlastních aktivit v DG Regio jsme vytvořili dokonce před dvěma lety dedikovanou pracovní jednotku, která podporuje budování administrativních kapacit. Pouze několik příkladů, jestli dovolíte, abyste měli lepší představu o naší práci. Poskytujeme hlavní směry podporu téměř ve všech oblastech, v oblasti certifikačních eh, orgánů, auditních orgánů, řízení v této oblasti a zároveň pro beneficienty. Dobrým příkladem, velice dobrým příkladem, je například pomoc v oblasti veřejných zakázek. Velice jednoduchým způsobem tam eh, pomáháme orgánu vyhnout se závažným chybám v oblasti veřejných zakázek. To je velice důležité. V průběhu dní otevřených dveří se budeme věnovat i těmto našim hlavním směrům, těmto našim poradenským aktivitám. Dále je to školení, školící aktivity, které jsme zahájili v červnu a které by měly skončit v březnu. Jednak jsou to dvě oblasti, kterým se věnujeme. Jednak je to zaměření na výsledky stávajících programů a dále zlepšení eh, řízení a vedení. Více než 340 účastníků pokryjeme v této oblasti. Dále jsme zahájili různé konference, workshopy, kde se věnujeme boji proti korupci, podvodům, spolupracujeme s ostatními generálními ředitelství, včetně OLAF nebo organizace Transparency International. Již jsme organizovali šest společných událostí, více než 500 účastníků a čekají nás ještě čtyři další aktivity, taková ta praktická asistence je poskytována Jasperem, to je společná iniciativa EIB, z EIB, kde tento program pomáhá členským státům, regionům při přípravě hlavních projektů. V roce 2013 to portfolio, které podporoval tento program, představilo více než 600 různých projektů s celkovou hodnotou 16 miliard. V neposlední řadě připravujeme systém výměny expertů, odborníků VGO peer-to-peer je stávající název tohoto programu. Chceme organizovat výměnu experty, znalostí, zručnosti mezi certifikačními autoritami, řídícími eh, orgány v celé Evropě a zároveň to umožní, aby místní administrativa i administrativa na evropské úrovni čerpala z těchto zkušeností. Budou to různé studijní pobyty, workshopy, výměny odborníků. To je něco, co připravujeme ve stávajícím období. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, dívám se na podmínky a myslím si, že tyto hlavní směry našich aktivit v této důležité oblasti administrativních kapacit, tím bych si dovolil ukončit mé vystoupení a poděkoval vám všem za pozornost. Thank you. Děkuji pěkně. Já to vnímám jako znamení dobré spolupráce mezi výborem Regi a komisí. My víme, co sledovat. Myslím si, že se eh, můžeme spolehnout na jeden ze svých smyslů, abychom vnímali vše. Nyní máme 40 minut na diskusi a já bych ráda požádala jedno každého z členů, který se ujme slova, aby dodržel či dodržela vyhrazenou lhůtu. Děkuji za toto vystoupení a nyní pan Eldrich se hlásí. Prosím, omezte se na maximálně dvě minuty ve svém příspěvku. Děkuji. První je eh, pan Michel Schneider, který zastupuje skupinu EP. Děkuji pěkně, pane paní předsedající. Já bych eh, nyní navázal na to, co už jsem tady uvedl. My máme nyní jakožto téma eh, politiku soudržnosti pro příští léta a je to ambiciozní projekt disponující ambiciozními prostředky. Myslím si, že to je výsledek velice plodné a přátelské spolupráce mezi komisí Koter a výborem Regi. Já sám jsem předsedal komisi Koter a e, oceňoval jsem vždy tuto spolupráci. Také jsem e, učinil skuteč, e, zkušenost ohledně výhledu do budoucna. Již v roce 2008 jsme ustanovili pracovní skupinu ad hoc, která měla na starosti monitorování tehdy e, nově přijatých pravidel a jejich uplatňování v práci a zároveň budoucna a zabývala se možnými závěry eh, té politiky soudržnosti od roku 2013 na základě eh, dosavadních zkušeností. Tehdy se to opíralo opravdu o regionální zkušenosti při realizaci těch nových struktur a pokud je o výbor regionu, tak bych rád navrhl a zároveň oznámil, že chceme přesně takto postupovat opět, možná to bude příštím roce, ustavíme skupinu, která bude mít na starosti monitorovat právě ten nový soubor pravidel a jejich uplatnění a osvědčení v praxi, aby sledovala, co funguje a co ne, jaké zkušenosti nám přináší realizace a na základě toho odhadnout možný vývoj, eventuálně něco nasměrovat lepším směrem. Jedná se samozřejmě o složitost eh, veškerých, eh, veškerého úsilí, veškerých nákladů a jednak eh, o to, jak se do budoucna bude projevovat demografická změna na politice soudržnosti a jak ovlivní ty úkoly, které máme do budoucna. Takže to jsem chtěl dnes oznámit a myslím si a doufám, že budeme opět eh, spolupracovat stejně intenzivně, jako tomu bylo v minulosti. Děkuji velice a nyní dávám slovo panu Eldričovi. Děkuji pěkně. Já bych pouze rád eh, doplnil, že já také vnímám eh, tu pozitivní atmosféru dnes odpoledne. Myslím si, že všichni máme dobré úmysly a je dobré to vidět. Ale musím podotknout, že cesta do pekel je dlažděna dobrými úmysly. A jedna z věcí, kterou bych rád uvedl na základě toho, co tady zaznělo, je to, že hovoříme neustále o názorech místních lidí a o jejich zaktivizování v rámci regionu. A my jsme tady v paláci dobrých úmyslů. A já bych nyní navázal na to, že se tady posiluje administrativa, ale pro mě ehm, to není právě to, co by eh, nějak ladilo s eh, tou demokratičností spolupráce s eh, místními lidmi. Já jsem v minulosti mnohdy slyšel o regionech a velkých městských zónách a v mém volebním okrsku, který je nedaleko Birminghamu, se hovoří právě o rozšíření té administrativní oblasti na tzv. Great Birmingham, neboli Velký Birmingham. A eh, lidé znají tuto oblast jako takzvanou černou zemi, protože v rámci průmysl, eh, během průmyslové revoluce Eh, se tam eh, eh, těžilo uhlí a lidé nemají nyní zájem, aby se stali součástí tohoto velkého Birminghamu a no, pak takže já vím, že řadu věcí nelze zastavit, že Um, jsou problémy s tím, že ne vždycky ty dobré záměry vedou k dobrým, k dobrým výsledkům a sám jsem tam byl svědkem. Děkuji. Děkuji také. A nyní má slovo Sara Dor, koordinátor komise Koter. Děkuji, Marku. Já bych v několika ohledech navázal na to, co tady uvedl Michal Schneider, pokud jde o to ustavení nějakého stálého eh, subjektu v rámci eh, výboru Regi a komise Koter. A říkám to proto, že si myslím, že by nám to umožnilo lépe pochopit, jak eh, se všechny programy, kterých se to týká, realizují a jak výbor Regi může použít eh, svoji, eh, mm, svoji činnost a využít svoji váhu eh, k rozvoji politiky soudržnosti. Pokud jde o slova pana Defa, tak bych rád připomněl, že by vůbec nebylo od věci, Eh, pokud by se eh, uvedly členské státy, které nedobře implementují eh, ten integrovaný teritoriální investiční přístup. Jde totiž o to, že ne všechny subjekty se uznávají v rámci operačních programů a které nepůsobí eh, jako zprostředkující orgány, ale jsou eh, to orgány nebo subjekty, které budou základem pro alokaci těch findů a eh, v Cornwallu například je již dlouhodobým cílem zavést ten integrovaný přístup do územních aktivit, ale tento přístup je podrýván tou neochotou přijmout ten eh, přístup ITI. Proč to zdůrazňuji? Myslím si, že by bylo vhodné, pokud by skutečně byl vytvořen subjekt eh, mezi výborem Regi a komisí Koter, který by umožnil využívat eh, ty odborné zkušenosti právě z regionu. A tímto způsobem by buď to měsíčně, či jednou za dva měsíce, či jednou za rok byl předložen přelet o tom, jak se ty programy odvíjely, k jakým chybám či nedostatkům docházelo. Domnívám se totiž, že se jedná o něco, co by členové komise Koter a výboru Regi přivítali a myslím si, že by to byla pozitivní eh, reakce eh, na tu žádost, která vzešla ode mne a od Majka. Děkuji. Děkuji pěkně. Nyní dávám slovo panu Dalimu. Děkuji, paní předsedající. Budu hovořit nadále v maďarštině. Rád bych se připojil ke slovům z, uh, eh, předchozích řečníků. Oni již uh, zdůraznili význam kapacit absorpcí regionů a měst eh, a s tím nutnost zvýšení této kapacity. Pan generální ředitel DG Regio rovněž podpořil myšlenku, aby Evropská komise působila i v tomto směru aktivně a nápomocným způsobem. Pro územně samozprávní celky a regiony je to výborná podpora. A samozřejmě to podpoří eh, proces rozhodování v těchto doménách. Já vím, že eh, klepu na otevřené dveře, ale považuji za velice důležité, co tady zaznělo z úst generálního tajemníka OECD. On totiž hovořil o takzvaném interaktivním souboru. Jedná se snad o určitou databanku osvědčených postupů o zřízení databanky, která by obsahovala informace o aplikaci fondů soud, fondu rozdrž, soudržnosti. Myslím si, že by bylo velice dobré, pokud bychom disponovali přehledem o těchto osvědčených postupech. Nejenom, že by se e, za základ použili indikátory OECD, ale také indikátory, jimž e, eh, se hodnotí e, úspěšnost činnosti v rámci EU. E, Myslím si, že by bylo také velice užitečné, pokud bychom na základě těchto zkušeností mohli stavět eh, své další plány, například eh, pokud jde o restrukturalizaci a její provádění v jednotlivých členských státech. Ono totiž velice mnohdy ty programy restrukturalizace probíhají v regionech, no a právě na jejich základě lze stavět i při tvorbě dalších programů. Takováto databáze by nám totiž umožnila sledovat, jaké jsou kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými regiony. Proč například se v některých regionech daří lidem lépe než jinde? Děkuji pěkně. Thank you very much. Děkuji pěkně. A nyní pan Vožňák. Mám zde seznam devíti uchazečů o slovo. A prvním je Bas Herkerk. Děkuji pěkně. Rád bych využil této příležitosti a oslovil zpravodaje výboru regionů ohledně nové agendy pro města, která se týká toho, že města se stávají ekonomickým centrem a hybnou silou Evropské unie. Probíhá tam řada změn, jsou tam velké úkoly, pro, um, jsou tam problémy, které se týkají nezaměstnanosti mladých lidí, probíhá tam inovace. Je to v, skutečně směs uh, událostí ve městech, kde žije 70% obyvatelstva EU a bude to brzy 80%. Proto jsou to právě města, která se hrají rozhodující úlohu při úspěchu či neúspěchu realizace Evropských uni- Evropské unie. Zazněla řada politických prohlášení, proběhly debaty a byla vydána uh, usnesení a tak dále. A myslím si, že nyní nastal čas, aby se vydala Bílá kniha pro evropskou agendu. Dovolte, abych využil této příležitosti a obrátil se na kolegy z parlamentu a výboru REGI, abych položil tuto otázku teď konkrétně směrem um, ke zpravodaji. A otázka zní, kdy bude tato bílá kniha vypracována? Děkuji pěkně. Hlásí se někdo z výboru REGI? Pan Vožňák? Eh, má není možnost dát slovo dalšímu uchazeči o slovo. Doran Kýmer? Děkuji. Jménem ECR bych rád poděkoval panu Parkvarkovi za jeho komentář, ale je tady určitá obava ohledně těch věcí, která nepatří do městských oblastí. Já mám totiž obavu, abychom na ně nezapomněli. A co bylo velice zálež, důležité, je to, že co tady zaznělo, nebude zapomenuto. Já se dívám tady na ten výhled OECD a je to nazváno Regions and Cities, ale bohužel se tam nezmiňují jiné části světa. Oni se tady velice eh, obsadným způsobem zabývají fragmentací. A když se podíváme do Ameriky, tak tam je spousta úřadů nejrůznějšího nebo různých e, rozměrů, různých e, velikostí. Z celosvětového hlediska jich je tam opravdu hodně a myslím si, že ten výraz fragmentace je nešťastně zvolen. Protože v různých oblastech máte různé struktury a e, pokud to uvedete do ad absurda, tak e, e, bychom dospěli k diktátorství, který je nezbytný, který představuje, který představuje nezbytný systém, aby vůbec něco fungovalo. A myslím si, že pokud o tom hovoříme, a budeme si říkat, že méně je více, tedy z hlediska místní zprávy a samozprávy, tak si myslím, že to je špatně. Myslím si, že by to bylo na úkol demokracie, především v Evropské unii. Děkuji. Teď dávám slovo panu Kostovi, předsedovi komise CIVEX. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi, abych vyjádřil určitou frustraci vzhledem k tomu, jaké jsou rozdíly mezi tím, co jsme slyšeli od komisaře Hána a mezi realitou implementace regionální politiky, alespoň tady u nás doma v Portugalsku. Zaprvé si říkám, jak komise podepsala eh, jakoukoliv dohodu o partnerství, když v ní nehrála žádnou roli místní strana. Nemůžeme přece hovořit o participaci místních úřadů, když v současnosti to vypadá tak, že Evropská komise v podstatě zcela bezohledně provádí rozhodnutí a nechává místním úřadům eh, pouze nějakých 10% rozpočtu, nad kterými tedy ten místní úřad má kontrolu. Komise tak podle mě do značné míry podkopává samotný koncept integrované teritoriální intervence a konec konců porušují i pravidla Evropského parlamentu. Evropský parlament zajišťuje, aby tyto teritoriální investice nemusely odpovídat jakémukoliv administrativnímu regionu. Nemusí být nějakým způsobem logické v dosahování cílů. Mohou například být v podobě vztahu s univerzitami, soukromým sektorem, nevládními organizacemi. A takovéto asociace mohou vznikat pouze na lokální úrovni, nikdy na úrovni centrální. Ovšem bohužel v, na, v naší dohodě o přidružení stojí, že tyto místní investice budou jaksi rozdrobeny po jednotlivých komunitách, aniž by e, na nich místní úřady participovaly. Samozřejmě nějaké místní úřady mimo tuto politiku, mimo tuto strategii existují, ale eh, jak si se na ně nikdo nesoustředí. Dovolte mi dvě poznámky. Za prvé, jak je možné, že máme městskou politiku, aniž bychom aplikovali prostředky z fondu soudržnosti, tedy například eh, energetická efektivita budov ve městech, kromě tedy sociálního ubytování. A neumožňuje se ani efektivní financování projektů, co se týká městské mobility. Boj se změnou klimatu nesmí ignorovat města. Jsou to právě města, kde generujeme většinu eh, skleníkových plynů a investice do energetické efektivity má garantovat udržitelnou mobilitu i ve městech. A nakonec komise říká, že chce inovativní činnost i na poli městské mobility, což by nebylo financováno z národních prostředků. Hovoříme o aktivitách financovaných přímo Evropskou komisí a já bych se chtěl zeptat, jak komise tuto aktivitu bude regulovat. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Salvatore Giku. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já si myslím, že tato diskuse musí být propojená s několika dalšími aspekty, které teď zmíním. Za prvé, je to schopnost eh, místních úřadů, alespoň tady u nás doma na jihu Itálie, eh, schopnost nebo neschopnost úřadů chápat strategii Evropské unie. Zdá se, že například u nás jsou úřady poměrně zmatené a nedokáží ani využívat prostředky, které mají k dispozici. A to jsou prostředky, které mají řešit strukturální problémy i v oblastech, které jsou naprosto zásadní pro život našich občanů. Je, myslím, velice důležité zaměřit se na otázky v poli působnosti DG Regi. Musíme hovořit o strategických prioritách a o novém přístupu k programovacímu období. Tady zaznělo, že budeme mít eh, určité instituce, které propojí městské oblasti, přičemž se ale regiony vůbec vlastně nevnímají jako jedna entita, spíše jako jakási koordinovaná eh, struktura, jakýsi koordinovaný zhluk entit, což se pak odrazí ve strategiích a cílech, eh, které sleduje i Evropa. Myslím si, že potřebujeme hlavně kulturu a vzdělání. Ty musí ležet v jádru celé věci. Je proto jasné, že musíme podporovat udržitelný městský rozvoj a zaměřit se na problematické oblasti a jejich specifika. Tyto cíle městského rozvoje pak mohou být financovány eh, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a mohou provádět ještě širší programy tak, aby se bojovalo s problémy, kterým těmto regiony celý čelí. Děkuji vám. Slovo má paní Karla van Langeren. Děkuji. Budu pokračovat švédsky. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení členové výboru REGI, vážení členové komise KOTER. Velmi si vážíme eh, toho, že můžeme být součástí skupiny ALDE a vážíme si možnosti debatovat nad těmito novými nástroji. Chceme je využívat, chceme si vyměňovat názory na to, zda a jak mohou mít místní úřady dost kompetencí na využívání prostředků z těchto fondů a na implementaci těchto partnerství. Navrhovaná strategie politiky soudržnosti pro toto období zahrnuje i jasné řízení ze strany EU a jasné zaměření na růst a tvorbu pracovních míst, to je jasné. Jsou to snahy, které musí reflektovat skutečnou potřebu rozvoje a musí prezentovat eh, jasný potenciál dalšího rozvoje. To je vše velmi pozitivní. Je rovněž dobré, že se některé prostředky z fondu mohou používat na rozvoj měst, nicméně jejich podíl je příliš nízký. Je zde celá řada protimluvů, A e, zejména pro městskou oblast je zásadní, aby přístup těchto, k těmto prostředkům byl snadný. Chceme dosáhnout určité míry spolufinancování, což je opět dobré a těšíme se i na nástroje CLLD. Podíváme-li se na všechny tyto metody, Vidíme zde zárodky určitých nových přístupů toho, jak pracovat eh, s těmito penězi. Samozřejmě lokální úroveň je nejblíž k občanům a hraje zásadní roli v implementaci politiky EU při produkování soudržnosti, abych tak řekla, tak, abychom mohli dosahovat hospodářského i sociálního rozvoje napříč EU. Právě na té místní úrovni mohou nastat změny a tam tak, také probíhá implementace. Politika soudržnosti musí být decentrální a je potřeba respektovat principy sociálního partnerství. Místní a regionální úroveň musí mít odpovědnost za disponibilní prostředky na provádění politiky soudržnosti a členské státy musí místní a regionální samozprávu angažovat i ve fázi plánování a ve fázi implementace a hodnocení těchto partnerství. Jedině tak to bude skutečně fungovat. V této oblasti vidíme dobré příklady například v Rakousku nebo v Polsku. Ve Švédsku se snažíme tento systém řádně rozvinout a vypracujeme k tomu místní jaksi, akční skupiny, které budou pracovat s prostředky z fondu. To by měl udělat každý členský stát. Strukturální partnerství je něco, na co můžeme být pišní, právě vzhledem k vlivu regionální úrovně. Našich osm regionálních programů eh, je skutečně velmi specifických pro Švédsko. Pracujeme se strategickými projekty, ale komise zdá se toto, tuto metodiku práce nedokáže pochopit. My bychom ovšem rádi, abyste náš příklad považovali za eh, dobrý příklad práce. A nakonec chci hovořit o zjednodušení pravidel a výsledků. Eh, sada pravidel pro programy EU musí být zjednodušena tak, aby bylo snazší pro ty, kteří žádají o prostředky je získat. Fondy a programy mezi sebou musí být dostatečně koordinované a Kromě toho asi bude potřeba posílit i technickou pomoc. Myslíme si, že nové indikátory a pravidla ze strany komise se zaměřením na výsledky je posun správným směrem, ale myslíme si, že žádostí o prostředky bude celá řada a to bude samo překážkou k vytváření toho nového světa. Myslím si, že indikátory jsou zapotřebí hlavně na začátku celého procesu. Je potřeba, aby lidé, kteří žádají o prostředky, věděli, za jakých podmínek ty prostředky mohou dostat. Pakliže eh, se objeví nová kritéria hodnocení nebo nové hodnocení, musí to mm, být až na samotném konci. Všichni chceme, aby všechny ty projekty vedly ke konkrétním výsledkům. Chceme, aby Evropská unie přispívala k výsledkům. Takový je cíl politiky soudržnosti. A to je důležité z hlediska legitimity. Pakliže Evropská unie se má nadále rozvíjet, musí se stát relevantnější a musí se více přiblížit občanům. A proto si myslíme, že nástroje typu CLLD, se zakotvením v místní demokratické struktuře jsou naprosto zásadní, protože zvýší důvěru a důvěryhodnost a viditelnost Evropské unie pro občany. Děkuji. Děkuji vám. Pan Švabsky. Pane Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, milí hosté našeho úvodního zasedání z ní otevřených dveří. Vážená paní předsedající, nejprve dovolte trošku takový smutek organizování dnešního setkání, eh, který nám umožňuje pouze kratičkou, kratičké vystoupení bez ohledu na to, jak jsme ji si ji připravili, v podstatě i bez, bez ohledu na to, jak jsme se opravdu důsledně připravili, nejsme schopni to stihnout včas. Eh, v čase, který máme k dispozici. Pokud jde o kodex partnerství, eh, evropské zásady v této oblasti, k tomu bych se rád vyjádřil. Dovolte, abych vyjádřil uspokojení nad tím, že tato zásada je součástí Ehm, naší společné práce a doufám, že to umožní lepší transparentnost evropských ehm, procesů a i růst pro naše obyvatele. A zároveň jsem velice rád, že delegovaný akt byl schválen Evropským parlamentem v této oblasti, což umožnilo ehm, realizaci těchto zásad. Je to úspěch. Rád bych zdůraznil to, že u nás ve výboru regionu vkládáme do těchto zásad partnerství velké naděje, především pokud jde o změnu určité kultury. Chceme, aby naši obyvatelé měli možnost rozhodovat o svých potřebách. Chceme, aby toto partnerství nebylo pouze nějakou změnou názvu konzultačního procesu. My chceme, aby ty zásady partnerství a jejich využívání opravdu bylo bezpodmínečné v Evropské unii. A my věříme v to, že Evropská komise přesvědčí členské státy o tom, aby trvale využívali tuto zásadu tento, to pravidlo partnerství na úrovni lokální, regionální, aby to bylo součástí rozhodovacích procesů. Nechceme, aby, aby zde bylo více byče a méně cukru ty země, které mají problémy, prostě by měly získat dostatečnou pomoc a využívat a různé pobídky v této oblasti, využívání tohoto pravidla. Samozřejmě, že finanční fondy musí být dostatečným způsobem řízeny, ovšem nemůžeme prostě eh, Eh, odmítat prostředky, které již investovali místní orgány. Nemůžeme zavírat že předtím, že 20 našich fondů eh, v oblasti fondu soudržnosti jsou nevyužívány. A zároveň byste měla být určitá rovnováha, pokud jde o řešení problematických eh, partnerů. A zároveň jsou zde různé možnosti půjček, musíme přesvědčit eh, různé instituce o našich očekáváních, o dopadech. My můžeme být považováni v Polsku za dobrého žáka. Máme prim ve využívání těchto finančních prostředků v oblasti transformace. Já jsem zároveň z takového středně velkého evropského města, města proto očekávám, že města budou mít stejné rozvojové možnosti jako regiony. Na závěr efektivného růstu dosáhneme, pokud se zaměříme na naše lidi. Nemůžeme v Evropě tolerovat stávající bezradnost, pokud jde o nezaměstnanost a především nezaměstnanost mladých lidí. Investice do infrastruktury jsou zásadní. Ovšem nesmíme zapomínat na budoucnost našich dětí, která bohužel není jasná, často se spíše jeví jako velice, velice pochmurná. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji vám a prosím všechny, promiňte, dámy a pánové, ještě zde mám čtyři přihlášené do diskuse, čili já se vzdám svého času, dám právě čas těmto čtyřem dalším řečníkům. za výbor regionu, to jsou, myslím, všichni přihlášení do diskuze, čili toto jsem chtěl říci a nyní pan Brande má slovo. Vážená paní předsedkyně, pane předsedo, vážení kolegové, dovolte mi krátce zmínit jednu obecnou připomínku a dvě konkrétní vycházející z konkrétní situace v České republice. Za prvé, my se tady bavíme o nástrojích decentralizace zprávy finančních prostředků v rámci regionální politiky. Je to dobře. Já si nedokážu představit, že by prostředky v rámci regionální politiky byly řízeny čistě na národní úrovni bez toho, aby byly evropské regiony a municipality zapojeny do formování strategie využití této podpory, tedy do přípravy dohod o partnerství do definice prioritních oblastí kam tyto prostředky mají směřovat tedy do přípravy jednotlivých operačních programů a do jisté míry i do implementace těchto operačních programů. možná bych se měl opravit řekl jsem že si to nedokážu představit bohužel si to představit, představit dokáži a nicméně by to určitě nebyl ten správný způsob jak tuto politiku implementovat proto si myslím že ten důraz který jako výbor regionů a konkrétně komise koter klademe na dodržování principu partnerství a nově také principu víceúrovňové správy je správný a potřebný. nicméně podle toho co uvedl pan Bor i pan costa je vidět že ještě pořád máme i v tomto ohledu co, co zlepšovat. nyní ke konkrétním nástrojům v České republice plánujeme využít sedm eh, tzv. ITI, které jsou zaměřeny na městské aglomerace. Jako pozitivní eh, vnímám to, že jsou průřezové, to znamená, že je možné čerpat prostředky jak z regionálního operačního programu, tak i z těch tematických, které jsou řízeny centrálně. Druhým pozitivním aspektem eh, je, že se zaměřují na celou aglomeraci, to znamená nejen na samotné katastry eh, velkých měst, ale i na okolní obce. A jako místo starosta malé obce, která se nachází v blízkosti dvou velkých měst, zde vidím velkou předanou hodnotu oproti těm integrovaným plánům rozvoje měst, který je využívám v tomto období 2007 až 2013. Poslední poznámka se týká využití nového nástroje CLD, to znamená využití tzv. místních akčních skupin. Tyto skupiny doposud eh, byly využívány jen v oblasti rozvoje venkova a v rámci zemědělské politiky. V rozšíření tohoto nástroje na oblast strukturálních fondů spatřuji dva možné problémy. Za prvé jednak se jedná o velmi nesourodou skupinu co do velikosti těchto akčních skupin. V České republice jich máme cirka 170. Některé působí na území několika obcí, některé působí na velmi velkém území. S tím souvisí i druhý problém, a tím jejich nesourodost co do kvality fungování a administrativní kapacity. Některé mají funkční administrativní aparát, jasně definovanou strategii, jiné fungují, jak říkajíc, na koleně, a přeloženo do <laughs> normálního jazyka, a improvizují. To znamená, že hlavní problém tedy spatřuji v tom, jak nastavit standardy fungování a jednotná pravidla na velmi nesourodou skupinu těchto akčních skupin, tak aby byla zajištěna efektivní role v rámci regionální politiky. Nicméně si myslím, že i tento nástroj je z mého pohledu filozoficky správný a může přispět k rozvoji evropských regionů. Děkuji za pozornost. Uh, Děkuji vám. Pan Gamelio Alar. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, dovolte konkrétní příklady toho, co jsme si zatím vyslechli teoreticky. Já nežiju ve městě jako většina lidí zde, já pracuji spíše na mm, regionální úrovni. Máme tam 2,8 milionů lidí. Vytvořen byl a od roku 76 jsme získali 90 miliard z Evrop, 19 miliard z Evropské unie, což nám umožnilo dostat se z, z konvergenčního regionu na úroveň, kde máme více než 20 toho, co je požadováno v naší kategorii. Čili ano, je to jasný příklad toho, jak se můžeme z konvergentního regionu stát nesmírně úspěšným regionem. Je to kofinancování, zaměření na tematické oblasti. Nyní se zaměřujeme na nový finanční scénář, který máme k dispozici. Samozřejmě, že my chceme splnit eh, očekávání tohoto nařízení, chceme to udělat na základě řešení našich vlastních výzev. Kohezní politika v Evropě může fungovat, eh, může pokračovat ve svém fungování. To je jasný příklad eh, my chceme z 0,8 HDP se dostat na 2,5, pokud jde o investice. Více než 20 našich malých a středně velkých podniků by právě mohlo využívat nové finanční prostředky v této oblasti investic. 90 výzkumu, například mm, rozvoje v oblasti čističek vod u nás v našem regionu, Dále je to boj proti sociálním nerovnostem 30% z Evropského fondu, o 16% být, máme více, eh, než je nastaveno v evropském nařízení. A Zároveň, když hovoříme o demografických problémech, to samozřejmě bych rád řekl, že i pro nás představuje obrovskou výzvu. Musíme se proto zaměřit na to, co dokážeme udělat ve stávajícím programovacím, programovacím období a zároveň eh, po období po roce 2020. Musíme mít k dispozici lepší plánovací nástroje, lepší kulturu řízení a zprávy finančních prostředků. Musíme kvalitnějším prostředkem, kvalitnějím eh, popisovat naše cíle a zároveň lépe řešit lépe využívat naše prostředky. Pan Bernát Suláš má slovo jako další řečník. Ano, děkuji. Velice, velice stručně čtyři poznámky nástroje ITI. Souhlasím s panem Kostou, panem Antoniem Kostou. Já jsem koordinoval pro Francii přípravu strukturálních fondů v této oblasti velký, eh, velké město Lyon, 2 miliony um, obyvatel nebude moc využívat IT, protože je to příliš komplikované. A nebudu zasahovat do dalších detailů, je to opravdu dramatické. Druhá poznámka. Jsme pozadu. Rok spoštění. Já se snažím vysvětlit mým spoluobčanům, že i přesto jsou ty prostředky k dispozici od 1. 1. 2014. Ovšem je zde obrovské spoštění, musíme předat, musíme to zrychlit. Třetí poznámka. Ano, máme komis, komisi, která opravdu dělá v mnoha oblastech opak toho, co je stanoveno v nařízení a v oblasti uh, TIT, mobility, musíme opravdu trvat na tom, aby to, co parlament a rada dohodli, aby to bylo aplikováno v našich regionech. Je to obrovský problém. Já jsem se tomu věnoval příliš, příliš dlouho. Mí kolegové tomu věnovali obrovský čas a energii. Čtvrtá poznámka. Myslím si, že jakmile bude vhodná, vhodný okamžik, a myslím si, že v tom panuje schoda, abychom opravdu investovali, eh, vysvětlili to, co je, že to, co je skutečná investice do budoucna, je skutečnou investici pro Evropu a neznamená to pouze nějaký dodatečný finanční prostředek, který prostě bychom měli stáhnout z našich smluv a programů. Ano, samozřejmě, že pokud jde o um, režijní náklady, že tam nesmíme utrácet, protože pokud to uděláme tak, jak to dělali američané, jak to dělají nyní, nejde o pravici, levici, pokud to neuděláme, tak skutečně eh, budeme v tak svízelné situaci, jako, jako v jaké jsme v současnosti, pokud, pokud něco do budoucna v této oblasti zásadního neuděláme. Děkujeme, pan Vansta. Děkuji, pane předsedo. Eh, je eh, správné, když nastane kritika, ze které se nakonec vyvodí určité výsledky. To je jistě dobře. Ovšem je potřeba přemýšlet i pozitivně. Je potřeba podívat se na to, co se stalo za posledních deset let. K jaké spolupráci začalo docházet mezi výborem regi a výborem regionu. E, musíme se podívat na to, jak spolupracujeme s DG Regio. To se vše výrazně zlepšilo. Konec konců e, také e, aplikace a implementace prostředků z rozvojových fondů se stále zlepšuje. K dispozici máme celou řadu dalších nástrojů, například máme Evropský fond pro teritoriální spolupráci, já jsem koordinátorem pro tento nástroj v rámci Koteru, máme přeshraniční spolupráci, interregionální spolupráce, obecně otevřenost regionů vůči státu mimo Evropskou unii. To jsou všechno obrovské pokroky. A do budoucna regionální komisař, tedy e, do budoucna komisař pro sousedství Hán, bude i ve své nové funkci se tomuto aspektu intenzivně věnovat. Co se týká víceúrovňové zprávy, paní předsedkyně výboru Regi, já bych vás rád poprosil o to, aby se váš výbor zabýval právě touto problematikou společně s odborníky výboru regionů. Jsem velmi vděčný komisi, že při dalším rozvoji makroregionální strategie, to už je teď čtvrtá makroregionální strategie, zohledňuje i ty staré strategie, kde se hovořilo o víceúrovňové zprávě a že právě tento přístup v nové strategii zachovává. Myslím si tedy, že celkově musíme věci vnímat pozitivně a případně provádět častější výměnu názorů, což bude jednoznačně snazší díky nové spolupráci výboru Regi a komise Koter. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Defon, chtěl byste na to reagovat tři minutky. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jistě. jste byla vystoupení, která nesměřovala na mě, například společná skupina mezi Regi výborem a komisí Koter. Pan Schneider se o tom zmínil jako první. Myslím si, že je velice užitečné a nás nesmírně zajímají zkušenosti, zkušenosti přímo v terénu s těmito novými našimi prvky, možnostmi. My jsme udělali vše proto, vše možné podle našeho názoru pro uh, propagaci těchto nástrojů, poskytli jsme určité mm, konzultace, pomoc, navštěvovali jsme eh, jednotlivá místa. Ovšem je to takový, taková sada nástrojů, které jsme nabídli členským státům a poté je na nich a na regionech, aby je uplatnili. My jsme udělali za naši stranu vše, co jsme mohli v jejich propagaci, v některých členských státech eh, či regionech úspěšněji než v jiných. To zde zaznělo i v rámci diskuze. Čili skutečně ano, zpětná vazba nás velice zajímá. Víte, že my máme i různé studie k dispozici, které nám poskytnou informace o tom, jak tyto nové prvky fungují v rámci jednotlivých partnerství a i nových teritoriálních nástrojů. Zároveň mě zajímá to, vy jste se zmínili o té složitosti a proto se snažím získat vaše názory e, koheze, zjednodušení, ty náklady jsme už vzali v potaz, my jsme se snažili o zjednodušení, proto je pro nás nesmírně důležitý feedback, reakce, zkušenosti z terénu. Druhá věc, na kterou jsem chtěl poukázat, zasnělo to několikrát diskuzi, eh, výměna osvědčené praxe je zásadní, abychom měli takové řízení hm, poznatků, vědomostí v této oblasti výměny názor. Samozřejmě, že neexistuje zázračné řešení. Databáze může být využita v některých oblastech, například ovšem v jiných oblastech potřebujeme spíše určit určitý živý mechanismus, například takové setkání v rámci dní otevřených dveří nebo digitální sítě jako jiný nástroj. Čili to je opravdu něco, co by se ještě mělo dále rozvíjet, výměna zkušeností mezi administrativou na státní úrovni, regionální úrovni. To je jedna z věcí, na které rovněž pracujeme. Mnoho řečníků se věnovalo městské dimenzi. Více než 50 ERDF investic bude směřovat do měst. Ovšem to neznamená, že jsou to města, která budou zodpovědná, či která to budou mít pod kontrolou. Právě proto tím, že zdůrazňujeme roli měst zde ve výboru regionu, zde ve Evropském parlamentu jste prosadili těch 5% toho článku 7 v rámci fondu ERDF, protože tím pádem se z těchto regionů stávají aktéři a stávají se součásti implementace strukturálních fondů. Už nejsou pouze příjemci těchto investic. Pan komisař rovněž řekl to, že nás těší. To, že dokonce eh, se to ujalo lépe, že je to více než 5% v mnoha zemích, ne ve všech členských státech, ovšem obecně to bylo přijato pozitivně. Dále to byly inovační akce, akční projekty pro města. První Ehm, přihlášky budeme očekávat na začátku příštího roku. Připravujeme celou oblast. Máme tam asi 350 milionů celkový rozpočet. Zahájíme tu příští rok. A poslední bod, a tím bych skončil. Opět agenda pro města. Zde máme i veřejný konsultační proces, na základě kterého jsme připravili i sdělení. Tento proces již byl ukončen, v některých oblastech ještě to potrvá několik dní, než nám pošlou své příspěvky a dalším krokem bude analýza. Analýza jednotlivých stanovisk a poté již to bude na nové komisi, aby rozhodla o dalších krocích v oblasti a problematiky měst. Vážená paní předsedající, to je vše z mé strany za ty tři minuty. Děkuji. Děkuji pěkně, cením si toho, že jste se omezil na tři minuty, pane Bozňáku. Um, ehm, máme také tři minuty. Děkuji za slovo. Já myslím, že ani nepotřebuji tři minuty je nemožné to všechno analyzovat, hodnotit. Opravdu jsme se dotkli tolika různých oblastí. Asi nejvíce zde zazněla určitá obava ohledně času, protože ten nemáme, nemáme, opravdu nemáme ten náš rok, který vlastně byl prvním v rámci nových eh, výhledů a perspektiv. Se tento rok se blíží ke konci a nějak se nám nepovedlo toho udělat moc a asi v oblasti implementace to již nebude moc růžové. My bychom samozřejmě chtěli dokončit eh, alespoň práci v jednotlivých, u jednotlivých dokumentů. To je náš dnešní úkol. Dále, co zde zaznělo, rovněž pro nás nesmírně důležité je respektování partnerství a víceúrovňové zprávy a řízení požadavek toho, abychom byli aktivním partnerem, abychom by byli partnerem, kterého názory se berou v potaz při rozhodování nejenom na národní úrovni, ale i na evropské úrovni. Ještě jedna věc, kterou bych rád zdůraznil. Osvědčená praxe. To abychom šli příkladem, abychom poukazovali na ty nejlepší příklady. To je aktuální, protože neustále hledáme ty hezké, pozitivní příklady. A já myslím, že je máme. Máme je na různých místech Evropy. Nejdůležitější je zajistit to, aby výměna těchto e, dovedností a těchto úspěchů mm, byla možná, aby se toho mohli zúčastnit všichni aktéři. Tím bych ukončil eh, mé vystoupení. Všem děkuji za jejich příspěvky. Já si myslím, že všechno, všechno jsme si velice poctivě poznamenali. Rovněž i pan ředitel z ředitelství v Evropské komisi má jasnou nyní představu o naší vizi času, který je před námi a já osobně si myslím, že se nám opravdu povedlo dosáhnout Eh, jasný, jasný eh, výsledek v rámci dnešního setkání. Ještě jenom bych rád poděkoval paní předsedající za zorganizování. Děkuji pěkně za váš stručný závěr. Dovolte, abych pokračoval ve svém rodném jazyce. Velice zřídka se totiž eh, naskytne příležitost, abych hovořila svojí mateřštinou. Takže, vážené dámy, vážení pánové, Ráda bych všem poděkovala za účast na dnešní diskusi. Zmínili jsme ve své diskusi celou řadu témat. Také jsme se věnovali eh, celé řadě oblastí, kde je potřeba se činit. Dovolte, abych nyní vyzdvihla tři témata, která jsou dle mého názoru klíčovými z hlediska dnešní debaty. Takže za prvé musíme se přiblížit svým spoluobčanům. Musíme eh, zblízka vnímat to, co oni očekávají jako výsledky naší práce. Musíme bedlivě sledovat eh, jednotlivé projekty a také dbát na to, aby eh, byly nástroje regionální politiky správně aplikovány. Tím se nám podaří přiblížit Evropskou unii občanům. O to skutečně jde. A bude záležet na všech eh, nás, eh, kteří se v této oblasti pohybují, abychom se svým spolupčanům přiblížili. Dalším klíčovým tématem je takzvaný integrovaný přístup v rámci regionální politiky. Za třetí je nezbytné posílit správní kapacity, vyměňovat si osvědčené postupy, pořádat školení semináře a právě tím se zapojí občané EU do našeho společného úsilí. Do společného úsilí, které směřuje ke zlepšení regionální politiky, ke zvýšení životní úrovně a životních podmínek všech občanů. Již máme zkušenost eh, ze, z dlouhodobé spolupráce, která probíhala do posud. Ráda bych na tomto místě poděkovala všem účastníkům diskuse, rovněž děkuji tlumočníkům, děkuji jim za to, že přispěli k našemu vzájemnému porozumění. Také bych ráda poděkoval organizátorům. Všem vám přeji jenom to dobré ve vašem budoucím úsilí a s těmito slovy díků končím společné zasedání výboru Regi a komise Koter.